Dear colleagues, I'm going to make... Kolegyně a kolegové, budeme muset brzy začít, protože nám zbývá na čas předsednictví necelá hodina. Takže děkuji těm, kteří přišli včas a určitě se připojí ostatní. Nechci toho moc protahovat, protože určitě budeme mít hodně otázek, takže kdybychom dali ostatním ještě pět minut, tak bychom už neměli čas. Děkuji těm, kteří jsou zde včas. Začneme tedy pořadem jednání. Zde jsou následující změny. Bod 3 bude přeložen na září, bod 15 nebude 11. jako jsme měli původně, nýbrž 12. a to v 10.45. Bod 16 bude rozdělen a prezentace priorit estonského předsednictví pan Andres Anvelt, který zde je a kterého vítáme, proběhne teď po tomto krátkém úvodu a bod 16 prezentace priorit estonského předsednictví radě v oblasti spravedlnosti. Přednášet bude ministr spravedlnosti. 17 bude přesunuto na září a budeme mít nový bod 17 eh, týkající se oznamovatelů trestné činnosti. A pokud nemáte nic proti těmto změnám, tak tímto můžeme schválit pořad jednání. Teď, co se týče tlumočení, tak bohužel nemáme chorvatské, maltské a irské tlumočení. Co se týče schválení doporučení koordinátorů podle článku 205, pan López Aguilar bude zpravodajem pro kontrolu hotovosti vstupující a vystupující z Evropské unie. Schvalujete. A teď pro, pro akty přenesené a prováděcí akty, to je bod 3. A tady se jedná o nařízení 98 lomeno 2013 Evropského parlamentu a Rady o prodeji a využívání prekurzorů výbušnin. Libe probíralo tuto zprávu 11. dubna 2017. Článek 14 odstavec 2 vyžaduje, aby komise připravila zprávu o předávání pravomoci na pět let od 1. března 2013, ale ne později než 9 měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období. A bude to prodlouženo o stejně dlouhé období, leda, že by parlament nebo rada se postavili proti takovémuto prodloužení a proti tomu musí protestovat nejdéle tři měsíce před vypršením tohoto období. Pokud Evropský parlament nebude souhlasit s tímto prodloužením bez přímého vyjádření, tak musí přijmout usnesení, které bude protestovat proti tomuto prodloužení 1. prosince 2017. A právě proto navrhuji termín pro to, aby každý člen tohoto výboru mohl podat takovýto návrh usnesení 11, do 11. září 2017 v poledne. A teď, kolegyně a kolegové, Budeme hlasovat elektronicky zítra v 17.30 a ve středu v 10.50, tak vás poprosím, abyste si sebou vzali hlasovací karty. Dobrá, nyní tedy můžeme přejít k prvnímu bodu, novému bodu 3, a to prezentace Andresa Anvelta, ministra vnitra Estonské republiky, takže vás velmi vítám s, i s celým vaším týmem a jsme velice rádi, že jste mezi nás přišel k prezentaci priorit estonského předsednictví. Před výborem Libe vystupujete poprvé, takže vás velmi vítám. Ještě předtím, než vám řeknu pár organizačních záležitostí, tak jsem se chtěl ještě zmínit o tom, že jsem byl na neformální radě pro vnitro a spravedlnost v Talinu minulý týden a rád bych poděkoval vám, pan ministře, a vašemu týmu za přípravu tohoto zasedání. A chtěl jsem říct si, kolegové a kolegyně, Byly zmíněny strategické prvky estonského předsednictví, především oblast interoperability, o čemž určitě víte. Hovořilo se ale také o vnitru a migraci a tam asi nejpalčivější otázky jsou pozice Libie, Středomoří, o tom se hlavně hovořilo během dopoledne. A vím, že pan ministr vnitra určitě bude chtít zmínit tyto klíčové body, včetně těch obecnějších strategických. Takže já už vás nebudu zdržovat, ale v každém případě jsem chtěl poděkovat za velmi zdařilý začátek vašeho předsednictví neformálním zasedáním rady, o kterém se určitě ještě dozvíme od pana ministra. Takže prosím, pane ministře, máte slovo na círka 10 až 15 minut a potom budou mít kolegové a kolegyně prostor k diskusi. Máme jenom hodinku, takže máte hnedka slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za slovo. Vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Je mi velkou ctí, že dnes mohu vystoupit před vaším výborem. Estonsko má za sebou prvních deset dní svého předsednictví. Je to naše první předsednictví, to určitě víte. Naši občané, naše vláda, naše státní zpráva velmi dobře pochopila, jaká odpovědnost předsednictví vyplývá. Je to výzva, které si užíváme a v každém případě se chceme ze všech sil snažit o posunutí evropského projektu ku předu. Velmi si vzpomínám na to, když jsme vstoupili 1. května 2004 do EU. V Estonsku byl krásný jarní den a lidé byli plní radosti a optimismu. 6,5 let jsme předtím vyjednávali o vstupu do Evropské unie. O čtyři roky později jsme se stali plným členem šengenského prostoru, takže už se na hranicích nekontrolovali lidé, a to ani na pozemních, ani na leteckých. Takže naši lidé okamžitě pochopili hodnotu volného pohybu v Evropě. Následovalo devět let a kousek, které pro nás všechny byly dosti bouřlivým obdobím. Válka v Gruzii, globální ekonomická krize, krize eurozóny, anexe Krymu, východní Ukrajina, migrační krize – teroristické útoky v evropských městech. Zdá se, že náš každodenní život eh, dnes vypadá jinak než v době, kdy Estonsko vstupovalo do Evropské unie. A následně Estonsko i já se budeme snažit ještě více lépe využít této odpovědnosti, která nám byla položena na ramena. Předpokládám, že všechna předsednictví k tomu přistupují podobně. Během svého předsednictví budeme stát před řadou, řadou výzev. Já mám v portfeji také migrace, azyl, kontrolu hranic a vnitřní bezpečnost. To jsou všechno oblasti, kde máme řadu aktuálních problémů. Během svého předsednictví se budeme snažit posunout kupředu reformu společného azylového systému a to i na základě nového mandátu pobřežní a pohraniční stráže, ale čekají nás také krátkodobá opatření. Především, když se podíváme na situaci ve Středomoří, a to především po centrální středomořské cestě, tak vidíme, že tam ta situace je závažnější než kdy jindy a Itálii bude potřebovat podporu dalších členských států a Evropské unie. Evropští ministři vnitra 6. července hovořili v Talinu o tom, jak nejlépe poskytnout podporu Itálii. A i tento týden budeme pracovat na dalších konkrétních opatřeních, mimo jiné 12. července na Koreperu. Bezpečnost našich občanů je stále důležitější. Občané musí mít pocit bezpečnosti. Máme velké informační systémy a jejich interoperabilita je něčím, po čem už roky voláme, jako po něčem nezbytném. Takováto interoperabilita pro nás už velmi dlouho funguje, a to nejenom v oblasti vnitra a spravedlnosti. Jsme přesvědčeni o tom, že vývoj systému a jejich interoperabilita i na evropské úrovni se musí zlepšit, tak aby členské státy mohly účinněji bojovat proti terorismu. A také to obecně povede ke zlepšení bezpečnostní situace. Interoperabilita to znamená odstranění technických překážek v přístupu pro ty, kteří na něj mají právo a potřebují jej. Neznamená to snížení ochrany osobních údajů či zasahování do základních práv a svobod. Máme na stole řadu legislativních návrhů. A proto je potřeba si stanovovat priority, především pokud máte tak malou státní zprávu jako Estonsko. No ale ve skutečnosti to vypadá tak, že všechno, co na stole máme, vlastně prioritou je především, když se díváme na oblasti, které má v gestci výbor Libe. Než se pustím do jednotlivých legislativních návrhů, tak chci říci, že pan Urmas Reinzalo, minister spravedlnosti, navštíví váš výbor zítra a bude hovořit o své portfeji. Teď budu pokračovat anglicky. Takže dámy a pánové, migrační problematika je na vysokém místě našeho programu několik let. Estonské předsednictví bude přistupovat k této problematice, problematice jako velmi urgentní. Máme velké výzvy, před sebou, ale také jasné cíle. Postupně musíme zavádět řádnou a spravedlivější azylovou a migrační politiku. Hlavním základem této politiky musí být účinná kontrola vnější hranice. Dlouhodobá opatření musí ruku v ruce s krátkodobými a střednědobými opatřeními, která již existují. Budeme pokračovat v práci, která již začala, beru v úvahu, že chceme-li být úspěšní, musíme společně pracovat na všech prvcích a všichni budou muset splnit své úkoly. Itálie, Itálie a Řecko jsou opravdu v první řadě. Každý měsíc čelí tisícům migrantů a právě v této době je potřeba, aby členské státy ukázaly svou solidaritu jak v relokačním úsilí, tak v poskytování odborníků do EASO, Frontexu či poskytováním dalších zdrojů. Naše předsednictví vítá akční plán Evropské komise na podporu Itálii, který byl přijat 4. července a byl diskutován v Talinu v rámci neformální rady pro vnitro a spravedlnost, a to 6. a 7. července již začala práce na konkrétních prvcích, které mají vést k rychlé implementaci tohoto plánu. Tento týden se bude hovořit o této problematice v několika formátech. Na Skifě, Koreperu a vysokém, vysoké, eh, tedy kulatém stole na vysoké úrovni IPCR. V únoru v Maltě jsme se sešli a hovořili jsme o tom, jak lépe řešit otázku centrální středozemní trasy, tak abychom snížili počet eh, nelegálních vstupů do Evropské unie, nabourali převaděčství a chránili dále životy a zachraňovali na moři. A na základě Malcké deklarace Malské předsednictví připravilo akční plán a bude dále sledovat jeho výsledky. Tato práce bude pokračovat. Účinná návratová politika je zcela základním kamenem evropské migrační politiky. Čím také potřebujeme, aby tato politika byla efektivnější, tak aby evropští občané více věřili migrační azylové politice a aby se také snížily pobítky vedoucí k nelegální migraci do Evropské unie. Rádi bychom více investovali do účinnější návratové politiky, a to tím, že chceme pracovat jak na vnějších, tak na vnitřních aspektech této politiky. Užívání šengenského informačního systému za účelem sdílení informací mezi členskými státy o návratových rozhodnutích může být považováno za důležitým krokem tímto směrem. Nyní k relokaci. V nedávné době jsme zaznamenali pokrok. Celkově se relokace týkala více než 20 tisíc lidí. Máme za to, že pokud se budeme snažit ještě více, pořád půjde relokovat zbývající kandidáty, které máme v Itálii a v Řecku. Věříme, že členské státy naplní svou, své povinnosti a veškeré osoby, které mají právo na relokaci, skutečně včas relokují. Teď, co se týče přesídlování, tak tam dvě třetiny dohodnutých počtů již bylo posláno do 21 členských států. A není k zákonu imigraci. Pro naše předsednictví je zásadně důležité zlepšit schopnost Evropské unie přitáhnout vysoce kvalifikovanou pracovní sílu ze třetích zemí. Směrnice o modré kartě byla jednou z priorit estonského předsednictví. Estonské předsednictví se bude snažit dohodnout na této směrnici, tak abychom dostali mandát a začali vyjednávat s Evropským parlamentem. Chci ale zdůraznit, že podle převažujícího názoru v Radě by členské státy měly mít i nadále právo vydávat povolení k pobytu pro vysoce kvalifikované pracovní síly i v souladu se stávající vnitrostátní úpravou. K vizové politice. Nejprve k přepracované verzi vizového kodexu. Rada je připravena pokračovat ve vyjednávání s Evropským parlamentem. Chápeme, že humanitární víza jsou pro Evropský parlament důležitou otázkou. Na základě judikátu soudu si ale myslím, že bychom měli oddělit diskusy o humanitárních vízech od zbytku tohoto přepracovaného znění. A tak budeme moci se posunout ku předu. Pokud budete souhlasit s tímto přístupem, tak požádám svůj tým, aby dále odváděl technickou práci a spolu s komisí a parlamentem najdeme způsob, jak nejlépe vyřešit problém, který má Evropský parlament právě v oblasti humanitárních víz. Estonské předsednictví chce vycházet z práce předchozích předsednictví, nizozemského, slovenského a maltského, a následně se bude zabývat všemi legislativními návrhy týkajícími se reformy společného evropského azylového systému. Budeme se snažit dosáhnout co největšího pokroku u všech těchto různých agent, které jsou součástí reformního balíčku. Agendy, kde se bude vyjednávat s Evropským parlamentem, doufejme, budou vyjednávány v duchu dobré spolupráce. Teď, co se týče převtělení EASA do Evropské agentury pro azyl, tak tady proběhla řada trialogů a technických zasedání a dosáhli jsme obecné dohody mezi institucemi o hlavních zásadách. Na druhou stranu ale ještě bude potřeba během estonského předsednictví dále pracovat na dokončení textu. Rada navíc dosáhla eh, v prosinci roku částečně obecný přístup k Eurodaku. Malské předsednictví tento mandát ještě rozšířilo, ale některé aspekty závisí i na dalších návrzích, které se v tuto chvíli ještě projednávají. Přesto jsme připraveni začít v trialogu jednat s Evropským parlamentem už v červenci. Co se týče dublinského nařízení, tak se budeme i nadále snažit nacházet kompromis v oblasti uplatňování zásady odpovědnosti a solidarity. Během posledních měsíců ministři a velvyslanci tuto problematiku diskutovali. U některých aspektů jsme se již dohodli na určitých věcech, ale je potřeba, abychom ještě dojednali řadu konkrétních oblastí. Máli se to celé posunout ku předu. Během diskusí, které proběhly, jsme zaznamenali širokou podporu pro komplexní přístup. Znamená to, že nové dublinské nařízení a evropská asilová politika obecně musí být zasazeny do širšího kontextu. Reforma musí probíhat paralelně s ostatními politikami, například boj proti nelegální migračním takům mimo EU, zpráva eh, vnějších hranic, posílení návratové politiky, a zajištění výjimečnosti kontroly na vnitřních hranicích. Pro ostatské předsednictví je také velmi důležité proskoumat veškeré další návrhy týkající se druhého legislativního balíčku reformy společné azylové politiky. Zatím jsme dosáhli na technické úrovni poměrně zásadního pokroku v oblasti návrhu o kvalifikačním nařízení. Na základě práce malckého předsednictví doufám, že se nám podaří u tohoto návrhu dosáhnout dobrý výsledek a začít jednat s Evropským parlamentem. Dále se budeme zabývat eh, směrnicí o přijímacích podmínkách a rámcem pro evropské přesídlování a doufáme, že budeme schopni jednat s Evropským parlamentem. Je to ale složitá agenda, a proto jsme dosáhli v oblasti eh, nařízení o azylovém řízení trochu menšího pokroku a budeme pokračovat na technické úrovni. Spoluzákonodárci se rozhodli, že co se týče nařízení o bezpečných zemích původu, tak práce přestane a bude se pokračovat eh, pouze na nařízení o azylovém řízení. Nyní k oblasti bezpečnosti. Bohužel, jak bylo řečeno, proběhlo několik teroristických útoků a hrozba terorismu je stále skutečná a jasná. Závěry Evropské rady z minulého měsíce apelují na konkrétní kroky v boji proti terorismu, nenávisti a násilnému extremismu. Učiníme spolu s vámi vše pro to, aby tato hrozba byla snížena. Nicméně bude si to vyžadovat dlouhodobý přístup, určitý závazek a neutuchající úsilí Evropské unie a členských států. Na posledním zasedání v červnu ministři vnitra utvořili v Evropské komisi skupinu na vysoké úrovni zabývající se radikalizací, která bude pracovat na tom, aby se připravilo Evropské centrum pro prevenci radikalizace a pro deradikalizaci. De Evropská unie má právní a morální povinnost chránit své občany. Uvědomujeme si, že v této oblasti se mnoho děje, především v oblasti výměny informací, boje proti zahraničním teroristům a navrátivším se evropským, evropským teroristům. Pochopitelně stále máme reformy, rezervy, ale přesto se nám podařilo dosáhnout základního pokroku, co se týče přístupu do evropských databází. Co se týče šengenského informačního systému, těchto návrhů, tak jsme připraveni posunout se ku předu. Evropská komise je předložila v prosince roku 2016. Jsou tam také změny, které pomohou účinněji bojovat proti terorismu, mimo jiné tím, že v případě te- teroristických trestných činů bude muset být vložen záznam do SISu a, a také bude obecně napomo- napomoženo orgánům získat potřebné informace. Pro předsednictví jsou tyto návrhy prioritní. Na základě diskusí, které proběhly v Radě pro vnitro a spravedlnost při posledním zasedání a na základě další výměny názoru už během estonského předsednictví chci říci, že naším cílem je dosáhnout obecného přístupu již na podzim. A následně budeme z toho začít jednat mezi institucemi, a to stále ještě v roce 2017. Chceme-li posílit bezpečnost na hranicích, tak prvním krokem určitě byl, byla novelizace šengenského hraničního kodexu, která umožní systematické kontroly na vnějších hranicích. A to tež platí i pro nedávnou dohodu o politických eh, aspektech eh, systému EES Doufáme, že už ve středu se nám podaří dosáhnout dohody. Co se týče politické dohody na ostatních agendách, včetně systému ETIAS a systému SIS, tak to určitě zásadně přispěje k naplnění výše zmíněných cílů. Evropský systém ETIAS je pro nás prioritou. Rada dosáhla obecného přístupu u této agendy v červnu a rádi bychom začali vyjednávat s Evropským parlamentem, jakmile to bude možné, abychom dosáhli politické dohody ještě před koncem svého předsednictví. Předsednictví chce také dále pracovat na zajištění interoperability informačních systémů Evropské unie v oblasti zprávy hranic migrace a bezpečnosti. Rada přivítala doporučení odborné skupiny na vysoké úrovni týkající se dosažení interoperability. A na podzim předsednictví je připraveno spolupracovat s Evropským parlamentem a s komisí na přípravě nadcházejících návrhů v oblasti interoperability. Chceme odstranit technické překážky vedoucí k těmto údajům a maximálně využívat. Protože lepší využívání stávajících údajů povede k tomu, že nebudeme muset údajů sbírat více. Tyto diskuse by neměly mít dopad na probíhající práci u legislativních návrhů, které jsou v tuto chvíli na stole, jako třeba EES, ETIAS a SIS. Pochopitelně budeme muset také zajistit ochranu základních práv a osobních údajů při zajištění této interoperability. Estonci mají rádi informační systémy a interoperabilitu a to z toho důvodu, že poskytují vysokou úroveň ochrany osobních údajů a transparentnosti používání těchto dat. Jsme také přesvědčeni, že EULISA, jakožto agentura, která, prov- která provozuje evropské informační systémy, musí být posílena a musí dostat řádný mandát proto, aby v praxi zajistila interoperabilitu a z toho důvodu chceme pracovat dále na legislativních návrzích Evropské komise o EULISE. Bude to prioritou našeho předsednictví. Chceme-li dosáhnout obecného přístupu do roku 2017. A teď, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, rád bych vám poděkoval za to, že jste mě dnes umožnili vystoupit a že jste mě dali možnost předložit estonské priority, které mají zvýšit bezpečnost Evropy jak pro občany, tak pro návštěvníků a budu, budu se těšit na vaše otázky. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Eh, doufám, že jsem nehovořil příliš dlouho. Bylo to možná trošku delší, ale to není Eh, hlavní problém. Hlavní eh, problém je, že se zde pokrývá celá řada témat. Máme půl hodinu diskusy, abychom eh, probrali celou řadu důležitých a složitých témat. Mám zde v tuto chvíli čtyři poslance, paní Sipo, paní Gomez, paní Björk a pan Kojo. Takže prosím vás, můžete se hlásit. Prosím, hlašte se nyní. A pro ti, kteří právě přišli, na začátku jsme říkali, že neformální summit o spravedlnosti se týkal především Líbie, ale eh, celá řada z těch věcí, o kterých jsme zde teď hovořili, eh, byla také na pořadu jednání, eh, včetně Etiasu a dalších. Nicméně prioritním tématem byla Líbie a akční plán komise a kodex chování byly také tématem, na které se diskutovaly. Já jsem také říkal ministrovi, že celá řada kolegů zde se zabývala otázkou azylu a souvisejícími tématy. Nejdříve Birgit Cipel, všichni maximálně dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. A to je skutečně výzva. Já jsem si jistá tím, že všichni máme hodně otázek. Já bych se chtěla soustředit na dva nebo tři body. Právě jsem četla tiskovou zprávu z Ministerstva pro spravedlnost a hovořilo se tam o dobrovolném navracení do Nigérie. A mě by zajímalo, jak a, a Líbie. Mě by zajímalo, e, jací lidé e, přicházejí, e, jaké národnosti přicházejí do Líbie a teď tam jsou uvězněni. O jaké Not... O jaké lidi se jedná, A tak aby um, jsme mohli zajistit to, že tito lidé se dostanou do na bezpečné místo. Cooperation and support for the Libyan Coast Guard, but we a v každém případě eh, líbyjská pobřežní stráž je určitou um, uh, vojenskou organizací, nejsou to um, státní úředníci, kteří tam pracují. Eh, mě by zajímalo, eh, co o tom víte. A zároveň tato podbřežní stráž v Líbii eh, v podstatě je zapojená do organizovaného zločinu a do pašování lidí přes hranice lidé tam jsou zneužíváni na nucené práce. A mě by také zajímalo, jak chcete řešit eh, tento konflikt, především s ohledem na to, že celá řada členských států řešení tohoto konfliktu nepodporuje. A dále bezpečnost. Hovořili jste o radikalizaci a deradikalizaci. Já myslím, že to jsou důležitá témata uvnitř i mimo Evropskou unii. Hovořili jste o Evropském centru pro tyto účely. Nicméně mě by zajímalo, co se děje uvnitř členských států a do jaké míry by Evropské centrum mohlo podpořit členské státy, aby dělali více v těchto oblastech a aby tak mohli efektivněji bojovat proti terorismu. Prosím vás, kolegové, dodržujte ten limit dvě minuty. A dále Ana Gomez. Děkuji, ministře. Pokud jde o Líbii, Martin Kobler byl speciálním vyslancem v Líbii až do konce minulého měsíce. Byl to německý vyslanec byl eh, ve výboru AFED před třemi týdny a říkal, že Evropská unie tam v podstatě platí v Líbii eh, za zadržovací tábory, protože to jsou skutečně zadržovací tábory, kde jsou lidi eh, týráni, močeni a tam jdou evropské peníze. A moje otázka. Zdá se, že ministři spoléhají na UNHCR v Libii, ale eh, tam doposud, eh, UNHCR tam doposud nemá žádnou právní, právně schválenou přítomnost. A také IOM. A jaký je monitorovací systém, který by zajistil, že nepodporujeme finančně eh, takovéto strašná zadržovací centra. V roce 2011 a 2012 jsem byla v Líbii a viděla jsem tato centra a jsem přesvědčena o tom, že situace tam je ještě horší. Jaké máme monitorovací systémy, které zajistí eh, také, aby eh, školení eh, pobřežní stáže v Líbii se neotočí proti tomu, co chceme. Stříleli po italských loděch a poté se vymlouvali tím, mysleli jsme si, že to jsou migranti. A to je snad v pořádku, že budou střílet na migranty? Jak může Evropská unie pokračovat v této politice, v této polici, politice, pokud nemáme způsob, jak tuto politiku kontrolovat? A dále ještě eh, směrnice proti planí eh, špinavých peněz. Já doufám, že během estonského předsednictví bude tato směrnice dokončena. Během předchozího předsednictví se to nepodařilo. Pane ministře, my skutečně věříme, že vaše předsednictví eh, dovede tuto směrnici eh, ke zdárnému konci. Pan Bjork. A mnohokrát děkuji. Chtěla bych poděkovat eh, ministrovi také k tomu tématu znovu usidlování. Já jsem zpravodajkou k tomuto tématu. Děkuji už za tu diskuzi, co jsme o tom měli. Já bych jenom navázala na to, co říkala paní Sipel. Eh, v tiskovém prohlášení ze 6. července eh, hovoříte o znovu usidlování. Eh, mě by zajímalo, o jaký program se jedná. Je to evropský program, je to program na národní úrovni. Uh, a o jakých e, číslech, o jakých počtech osob zde hovoříme. To by byla velice důležitá informace pro mě. A dále, pokud jde o neformální radu, mám zde několik otázek. My jsme jako poslanci z různých politických skupin napsali dopis, vyjádřili jsme tam své znepokojení a já bych jenom e, stručně ta znepokojení zmínila. A jedno se týká e, kodexu chování, pokud jde o nevládní organizace. My se domníváme, že obvinovat ty, ty, kteří eh, zachraňují životu, to nás nikam dál neposouvá. Eh, nemáme odpovědající eh, aktivity na evropské úrovni, a pokud jde o zachraňování lidí na moři a hledání na moři. Pokud takovéto aktivity EU mít nebude, potom další lidé budou ve Středomoří umírat. Já si myslím, že to je něco, co musíme urgentně řešit. A dále kolegové zmínili podporu pro takzvanou pobřežní stráž Líbie. Eh, takzvanou pobřežní stráž. Říká se o tom, že se jedná o, eh, mluví se o tom, že se jedná o milice, které porušují lidská práva. Abychom eh, pokračovali v takovéto spolupráci, myslím si, že to je něco, co jde naprosto proti evropským hodnotám. A dále ještě něco k naší odpovědnosti v budoucnosti. Já si myslím, že základní pro budoucnost evropské politiky pro migraci není eh, navracení nebo hranice, ale je to solidarita a sdílení odpovědnosti. A rada toto musí udělat skutečně dobře. My se snažíme v Evropském parlamentu, aby to dobře dopadlo a eh, spoleháme v tomto na estonské předsednictví, že se bude snažit o to tež. Pan Coelho? Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, eh, je to pro nás potěšení se s vámi opět setkat. Děkuji za to, co jste říkal eh, a že jste eh, nám vylíčil předsednictví priority estonského předsednictví. Chtěl by se soustředit především na novou agenturu pro azyl a na SIS. Pokud jde o agenturu, já velice vítám to, že chcete toto téma konečně dovést do úspěšného konce. Vím, že je tam celá řada otevřených otázek, ale neměli bychom to už dále odkládat. Potřebujeme silnou azylovou agenturu na místě v terénu a potřebujeme ji brzy. Pokud jde o SIS, já se těším na spolupráci s vaším předsednictvím na tomto tématu. Vím, že je to pro vás také priorita. A Dnes odpoledne o tom budu hovořit zde na výboru. Myslím si, že parlament by měl eh, rychle dokončit toto téma. SIS eh, může dodat bezpečnost našim občanům a to nyní. Měli bychom se proto snažit o rychlou politickou dohodu a já na vás eh, spoléhám, že nám v tom pomůžete. Elišlein? Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Přeji vám vše nejlepší do vaší funkce, a které ale začíná za velice špatných podmínek, takže je zcela surreální eh, v podstatě to, co rada rozhodla, pokud jde o eh, eh, redistribuci uprchlíků a dublinské nařízení a to znamená popření jakékoliv solidarity a vůbec ani nehovoří o návrhu komise v radě. A já se ptám, Hm, vy jste zmínil některá témata, která se týkají reformy Dublinu a zde e, již snad existuje schoda. Můžete specifikovat tato téma? Podle mě je velice š, e, veliká škoda, že v podstatě vy se snažíte pouze o externalizaci naší odpovědnosti, našich hranic. Akční plán z minulého týdne, ten se zaměřuje pouze na tu takzvanou externalizaci, na repatriace, na Migration Compact, to znamená eh, dávat peníze libijským pohraničním eh, strážím, které střílejí po migrantech, tak jak jsme slyšeli. Ve čtvrtek jsem byla v Katánii a navštívila jsem některou tu loď SOS Mediterané a v podstatě více než polovina osob eh, mají, nesou jasné znaky mučení z Libie. A já se ptám, zdali naše odpověď tedy skutečně bude snažit se, aby ty osoby byly zadrženy tam, kde jsou a tam, kde se každý den porušují lidská práva. A je zcela surrealistické vůbec eh, říci, že to je vina nevládních organizací, jako kdyby snad za to mohli oni, protože to je kvůli tomu, že tady absentuje naše odpověď, to znamená legální koridory pro přístup těchto osob do všech členských států. To je jediný způsob, jak vyjádřit evropskou solidaritu a vyhnout se tomu, že pouze některé členské státy, především Itálie a Řecko, že budou jedinými státy, které budou je přijímat na evropském území. Děkuji. Děkuji, pan Radev. Hm, hm, hm, Aha. No, to je těžký. Nemáme nic. Já nic nemám. Slyšíte něco? Ne. Asi jej vypli, asi je vypli, víš. Ale to celý nějak nefunguje. Jo, ona tady přišla, s, přišla s papírem, že to, je to, taky. je to, nejde. Pnout. Уважаеми господин министр, едно от най-големите предизвикателства, пред което е изправен Европейския съюз, но отрасе. So colleagues, we're just... Oh, Sorry, colleagues, there's a technical problem. Uh, Mr. Radev, can I just take you at the end, please, when we'll solve the technical problem? And... Prosím, pane Radeve, eh, vezmete si slovo, až vyřešíme tento technický problém. Je tady problém s mikrofony. A Mariu Lorestin jako další. Estonsko. Já doufám, že budu moci položit otázku estonsky. Tak si celé jste... Eh, Takže na co se chci zeptat? Jedna věc, kterou jste zmínili, je, že Estonsko by chtělo eh, v podstatě, abychom, eh, aby se mm, vypracovaly všechny ty naše možnosti, které se týkají zpracování údajů, dát. A jak to vidíte? Jaká je možnost, jak urychlit registraci? Eh, uprchlíků, protože to je problém, protože tam eh, ti lidé jsou příliš dlouho v těch zachytných táborech kvůli tomu, že ten, ta registrace je tak zdlouhavá. Za druhé, vy jste zmínil, ochrana osobních údajů je údajně priorita. Já bych chtěla vědět, zdali mm, teď v podstatě mm, máme nařízení o obecné nařízení o ochraně údajů, které se již aplikuje. Potom máme i, teď se vyvíjí, eh, teď komise předkládá nebo pracuje na E, nařízení o e-privacy a také bude předloženo. A já e, se chci zeptat, jak tedy se rada snaží, aby vše bylo hotové do příštího léta. Děkuji, Mario. Pan Lenars a poté se vrátím k panu Radevovi. Thank you. Thank you very... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane ministře, že jste přišel. Já myslím, že před námi stojí hodně práce v příštích měsících a letech a já se budu těšit na spolupráci. Velice stručně dva body. První se týká interoperability. Já jsem přesvědčen, že interoperabilita je jedna z největších priorit určitě. Já vím, že tady existují určité velké obavy obecného charakteru, taková tenze, to znamená snaha jít cestou větší interoperability a že by se to mohlo dostat do kolize s ochranou údajů. Je třeba garantovat ochranu u osobních údajů. Jak to vidíte a jak plánujete vaši činnost v příštím pololetí? Za druhé, migrace a azyl. Myslím si, že v celém tom rámci, rámci migrace a azylu, tak eh, tady eh, je to otázka efektivity naší politiky návratu. My pracujeme na Eurodaku, pracujeme na informačních systémech, ale já se ptám, eh, máte nějaké konkrétní představy pro příští proletí, tak aby ta naše politika eh, eh, návratu byla nejefektivnější součástí balíčku, migračního balíčku. Pane Radeve, už je to připraveno. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jedna z největších výzev pro, Evropské, pro Evropskou unii je migrační krize. My o tom již hovoříme dlouhou dobu a Řecko, Itálie jsou hraniční země a mají, mm, co čelí velkým mm, migračním tlakům kvůli svému položení. A e, my již dlouho hovoříme o tom, že budeme novelizovat legislativu, především ten systém přijímání. Situace v Itálii nám nyní potvrzuje, že potřebujeme rychlá dlouhodobá opatření pro přijímání žadatelů o azyl na hranicích EU. Já tedy na vás chci apelovat, abyste udělali vše, e, co je ve vašich silách, abychom rychle přijali obecný přístup k dublinskému nařízení a jeho novele e, protože pouze tak přesvědčíme země původu a transitní země, že jsme s nimi solidární, ale samozřejmě ta evropská legislativa musí jít ruku v ruce s našimi procedurami návratu, protože jsou zde lidé, kteří nemají žádné právní důvody pobývat v Evropě a měli by se vrátit co nejrychleji do země původu či do transitní země. Já doufám, že mm, ten deadline, ten, ta doba mezi zamítnutím a návratem se urychlí. Děkuji, pan Vojeras, já, pan Vojt, já jsem vás neviděl. Děkuji, pane předsedo. Pane mistře, vy jste správně říkal, že eh, máme povinnost eh, bránit naše občany, ale od posledního víkendu víme, že ne v každém členském státě to je možné, protože v Německu eh, summit G20 ukázal, že 20 tisíc policistů bylo schopno ubránit summit, ale ne občany Hamburku. Zároveň se hovoří o tom, že budou zavedeny kontroly na vnitřních hranicích. Myslíte si, že eh, by bylo dobré mít odpovídající databázi o levicově extremistických um, občanech, a tak, aby nedocházelo eh, k tomu, že um, občané Evropské unie budou uh, trpět tímto levicovým násilím. Děkuji, kolegové, za to, že jste dodrželi čas a za to, že jste položili otázky. Já teď předám slovo ministrovi, aby odpověděl na vaše otázky. Sorry, is there, did other people want to speak? That's all. Ještě někdo chtěl vystoupit? Vy jste mě dal najevo, že mě máte na seznamu. Já jsem tak strašně nenápadná. Vy opravdu nejste nenápadná, nebojte se. Dobrá, pane předsedo. V posledních eh, dvou týdnech se hovoří o velkém přílivu eh, uprchlíků do Itálie. A reakce, které jsme byli svědky, Společná reakce Francie, e, Německa, Itálie a Evropské komise je reakce, která e, se soustředí na nevládní organizace a mm, lidi, kteří se snaží e, chránit životy na pobřeží. Mě by zajímalo, jak by měl vypadat ten kodex chování pro nevládní organizace. Co by měl přinést? a jak tento kodex eh, bude ovlivňovat obchodní lodě, které se pohybují v této oblasti. Plánujete eh, bezpečné přístavy eh, v Itálii nebo blízko italských hranic. Hovoří se o Tunisku. V rámci Eh, zpětného přebírání se eh, také hovoří o tom, že spolupráce s Tuniskem eh, nepostupuje, nepokračuje. Mě by zajímalo, jaký je postoj Evropské rady k tomuto tématu. Pokud jde o relokace, teď je červenec. V září jsme dokončili ty dva roky pilotního projektu pro relokaci 160 tisíc osob. Tento slib nebyl ani částečně dodržen. Co myslíte, že se tedy po září stane? A pokud je o interoperabilitu, mě by zajímalo, zda plánujete automaticky lehkou a povinnou výměnu informací, nebo členské státy budou i nadále moci říkat, nebudeme automaticky eh, si vyměňovat údaje s každým. Děkuji. Omlouvám se, pokud jsem vás přeskočil. Eh, dáme slovo ministrovi na odpověď. Jenom bych chtěl eh, požádat kolegy, kteří eh, budou hovořit dalším tématům, aby byli eh, trpěliví. Chtěl bych jenom stručně říct, že zde máme delegaci z bulharského ministerstva vnitra. Je zde velké delegace s panem Radevem. A, takže vás zde velice srdečně vítám na této schůzi výrobu výboru. Bulharsko se připravuje velice intenzivně na své předsednictví. Jsem rád, že jste mezi nás přišli a nyní konečně mohu předat slovo ministrovi, aby odpověděl na otázky. Lugupeetud. Vážení poslanci, nejdříve bych chtěl poděkovat vám všem, se kterými se jim se již setkal vzhledem k tomu, že jste byli spravodajové nebo stínoví spravodajové, k důležitým návrhům. A to mi skutečně umožnilo pochopit, jak Evropský parlament funguje, jaké jsou priority a také, jakým způsobem můžeme pokračovat, jak rychle můžeme postupovat, v čem. A ty otázky, které zde zazněly, spadají do tří hlavních kategorií. Takže já se budu snažit své odpovědi schrnout do těchto tří kategorií. A popíšu vám svoji vizi, jak naše předsednictví chce pokračovat v práci. A nejdříve ta nejdůležitější otázka k tomu, co říkala paní Sipel a celá řada dalších, eh, nebudu zmiňovat jména všech, ale celá řada poslanců hovořila o italském akčním plánu a o migrační reformě. Eh, Italsko se před deseti dny obrátilo na Estonsko to bylo několik dní před naším neformálním summitem a Italové nás požádali, abychom tento bod zahrnuli na pořad jednání. Reagovali jsme velice rychle a o několik dní později jsme měli diskuzi eh, Německa, Francie, Itálie a Evropské komise v Paříži. byli jsme eh, informováni o obsahu této diskuse. Eh, věděli jsme tedy, že budeme jako nejdůležitější bod na našem pořadu jednání v Talinu řešit italskou otázku, italský akční plán. A eh, další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že jsme nemohli schválit žádné formální závěry, protože se jednalo o neformální radu. Ale eh, přivítali jsme tento akční plán a mimo jiné eh, jsme zmínili také otázku nevládních organizací. V tuto chvíli můžeme potvrdit, že to bylo velice eh, dlouho diskutované téma. Jedná se eh, pro, nevlá, pro o plán pro nevládní organizace v Itálii. My bychom samozřejmě rádi viděli také příspěvky dalších členských států. A budou probíhat jednání v rámci různých pracovních skupin na základě tohoto akčního plánu a doufáme, že e, další země rovněž přispějí. Zamýšleli jsme se nad tím, jak eh, můžeme koordinovat eh, spolupráci s nevrádními organizacemi. A nechceme je omezovat, chceme koordinovat eh, spolupráci s nimi. Jedin, jeden příklad, který jsem uvedl v Talinu, je, že pokud například je požár lesa, hasí ho profesionálové i dobrovolníci, je třeba, aby tam byla koordinace, protože jinak se uhasit požár nepodaří a nebudete mít eh, nakonec žádný les. Takže co potřebujeme, je koordinovat spolupráci mezi nevládními organizacemi, které eh, chrání životy a ostatními, kteří jsou činní v této oblasti. Samozřejmě nebudeme tlačit na nevládní organizace do té míry, že nebudou moci plnit své úkoly. Nevidím eh, žádný důvod, abychom něco takového dělali, protože by to určitě způsobilo spekulace. Mm, pokud jde o mm, to ne, ten neformální summit, eh, není, eh, nezazněly tam žádné náznaky v tomto směru v omezování nevládních organizací. Další téma, Líbie a pobřežní stráž. Eh, samozřejmě my zde máme určité pochyby. Potřebujeme se zde posunout ale o krok dál. Musíme řešit otázku Líbie, ať se nám to líbí nebo nikoli musíme eh, se zamyslet o um, libijské hranici ve Středomoří, ale a také o libijské hranici na jihu, protože to je místo, kudy lidé přicházejí do Líbie. Nepřicházejí jenom ze severoafrických zemí. přichází sem celá řada lidí také z Bangladeše a ti přicházejí eh, přes poušť. mnoho lidí v poušti umírá. V tuto chvíli máme příležitost eh, tento proces upravit. Abychom zvrátili tento proces, musíme řešit otázku Líbie. Eh, víme, že eh, zde máme trastový fond EU Afrika. Tento fond potřebuje více financování od členských států, aby mohl efektivně fungovat. Potřebujeme také lepší spolupráci s lidmi na místě a potřebujeme vyškolit eh, lidi. To samo bude eh, stát eh, desítky milionů eur. Další téma, solidarita. Samozřejmě to je téma, o kterém se hovořilo i v Talinu. A v Talinu jsme hovořili o italské otázce, ale e, další část dnes jsme hovořili o solidaritě, hovořili jsme o reformě dublinského nařízení a také o odpovědnosti. Musíme tyto věci vnímat společně já je tak v každém případě vnívá, vnímám. Italská krize nám připomněla, že je potřeba eh, plány v této oblasti implementovat rychle. Základem všech těchto aktivit by mohlo být dublinské nařízení. Víme, že všechny tyto otázky, které se týkají eh, reformy evropského azylu, jsou otázky, o kterých už se hodně hovořilo. Jsme v podstatě připraveni. Nyní se bude jednat v rámci třístranných jednání. Nejdůležitějším tématem je solidarita a já si jsem vědom toho, že eh, členské státy Evropské unie mají nejrůznější přístup k solidaritě. To samozřejmě může způsobit některé problémy. Ehm, jednotlivé členské státy EU jsou suverénní. Musíme mít na paměti, že efektivní politika navracení pro lidi, kteří nemají právo na mezinárodní ochranu v Evropské unii, a zároveň silná ochrana vnějších hranic nám poskytne silnější mandát, abychom posunuli věci o krok dále. To znamená, že členské státy, které nevnímají solidaritu jako některé další členské státy, a, um, a, um, budou uh, se muset zamyslet nad svým uh, postavením. Uvidíme, jaké to bude mít uh, dopady. Nicméně Eh, některé členské státy jsou ochotné postupovat dále eh, v rámci solidarity. A to je něco, na co se budeme eh, soustředit. Bylo bychom rádi, aby v rámci celé EU se více hovořilo o solidaritě. Dublinské nařízení je něco nevyhnutelného. V dnešním globalizovaném světě probíhají nejrůznější krize a tato krize, ke které doslo, došlo v Itálii, které může dojít kdekoliv, nejenom na jihu, ale také klidně dále na severu. A nyní ještě jedna eh, důležitá otázka pro Estonsko interoperabilita. A chtěl bych eh, vás ujistit, že v 21. století je interoperabilita jediným způsobem, jak postupovat dále v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. Musíme být efektivní. A naše orgány činné v trestním řízení musí být schopné reagovat efektivně a rychle. A to je možné jenom ve chvíli, pokud máte dobře fungující ehm, systém výměny údajů. Objevila se celá řada otázek o ochraně údajů. Já eh, na základě příkladu Eskonska mohu potvrdit, že pokud máte dobře organizované databáze, které spolu komunikují, Můžete je eh, sledovat, můžete je mít pod kontrolou a můžete identifikovat eh, jakékoliv zneužití takovýchto databází. Je možné také zařídit eh, různé stupně přístupu pro jednotlivé orgány činné v trestním řízení a jejich zaměstnance, tak aby osobní údaje byly co nejlépe chráněny. Něco takového je možné prostřednictvím interoperabilních databází. A ty fungují mnohem lépe než eh, oddělené databáze. Nicméně eh, samozřejmě to obnáší eh, hodně administrativní práce, především pokud jsou databáze oddělené. A dále k dalším tématům, které jsou na stole. EASO kolega položil otázku, eh, pokud se jedná o to téma, ano, to je věc, kterou chceme posunout dále co nejrychleji, jakmile se parlament eh, vrátí po letní pauze. Dále šengenský informační systém. Pokud vím, eh, názory se zbližují, věci se posunují, Další práce na tom proběhne na podzim. Podobně je tomu u systému entry-exit to už je na hranici eh, třístranných jednání. A ETIAS eh, je eh, také věc, která by měla vstoupit do trialogu na podzim. Pokud jde o radikalizaci a Evropské centrum, já si myslím, že to je přístup, který skutečně hledí do budoucna. Já tuto myšlenku podporuji. Vychází to nicméně z existující policejní spolupráce. E, dochází zde k výměně informací, například o webových stránkách, které podporují radikalizaci. Já jsem e, s panem Avramopolosem jel do e, Silicon Valley a tam jsem se setkal s největšími společnostmi, které nabízejí um, sociální sítě. Oni mají skutečné, skutečně rozsáhlé databáze. Tyto společnosti uh, konkurují jedna druhé, ale zároveň spolupracují na tom, aby se jim podařilo uh, zastavit uh, stránky, které podporují radikalizaci. Samozřejmě ehm, pokud eh, existují členské státy, které chtějí spolupracovat s těmito společnostmi v boji proti radikalizaci, je to možné. Je třeba, aby zde byla, byla celoevropská politika týkající se boje, boje proti radikalizaci. A nyní ještě jedna otázka. Ta se týkala relokací z třetích zemí. Úkolem předsednictví bude vyzvat členské státy k tomu, aby umožnili relokace. Estonsko je někde v polovině tabulky, pokud se podíváme na možnost eh, relokací. A pro nás eh, je velice důležité soustředit se na hotspoty v Itálii a tam právě vybírat eh, lidi, kteří jsou ehm, vhodní pro eh, relokace. Já doufám, že se mi podařilo odpovědět na většinu otázek. A také doufám, že Diskuse mezi námi bude nadále pokračovat. Role parlamentu je zde velice důležitá a věřím v to, že naše spolupráce bude přínosem. Setkám se určitě s celou řadou z vás. Ehm, jsem rád, že jsem měla příležitost zjistit eh, trochu více o vašich názorech na současné politické problémy a na krize. Děkuji. Řada těchto témat, včetně Libie, jsou velmi důležité a dále se vyvíjejí, takže předpokládám, že se uvidíme poměrně brzy, třeba 24. července na ministerském zasedání. Věci se rychle vyvíjí, poslanci a poslankyně chtějí být informováni, takže můžeme přistupovat flexibilně k informacím podávaným radou. V tuto chvíli se pracuje na řadě různých agent, takže budeme flexibilní. Bylo to první zasedání, které bylo určitě užitečné. Děkuji a zítra váš kolega bude hovořit o praní špinavých peněz a dalších problematikách z oblasti spravedlnosti. Děkuji kolegům a kolegyním za to, že byli disciplinováni Máme trochu spoždění, takže pojďme rychle na bod 4. Obecný rozpočet Evropské unie na rok 2018 a omlouvám se panu Ješkovi, že přicházíme k jeho bodu tak pozdě. Dostanete slovo jako zpravodaj. Prosím. Thank you, chair. I hope we will make it... Děkuji, pane předsedo. Doufám, že se nám to podaří udělat do půl, protože budu muset eh, jinde předložit zprávu. Kolegyně a kolegové, v rámci kapitoly 3 eh, závazky a platby byly sníženy a to o 17,9% a 28,7% oproti roku 2017. Já jsem přesvědčený, že můžeme přivítat použití nástroje flexibility, a v rámci pladeb v eh, oblasti 3, že tam bude dalších 817 milionů euro, ale přesto si myslím, že to nebude stačit pro pokrytí potřeb v rámci EU. Konkrétně Fond pro vnitřní bezpečnost zaznamenal snížení oproti roku 2017 o 49,7 Stále v Evropě čelíme problémům bezpečnosti a navíc je možné, že se bude vracet ze Sýrie řada bojovníků a to tež platí i pro Irák. Protože ISIS, ISIS se v této oblasti stahuje a následně Evropská unie a agentury potřebují dostatečné prostředky pro to, aby se byly schopny vyrovnat s touto rostoucí hrozbou. Teď, co se týče systému ETIAS a EES, tak ty si vyžadují dostatečné prostředky, abychom mohli plně implementovat tyto systémy, které jsou nezbytným předpokladem zajištění bezpečnosti v Evropě. A navíc tyto fondy eh, jsou velmi vyčerpávány. Evropská komise říká, že počet žadatelů o azyl se drasticky snižuje. No to sice může být pravda pro balkánskou cestu, ale pro centrální středomořskou cestu to neplatí. Tam naopak vidíme ze severu Afriky stále více příchozích, konkrétně z Libie. Mám tedy za to, aby Evropská un- že Evropská unie musí mít dostatečné prostředky pro případ, že dojde k dalšímu masivnímu přílivu. Naposledy, kdy byla Evropa tak špatně připravena pro takovéto události jsme se dostali do situace, kdy v podstatě nám trvalo měsíce, než jsme to dostali alespoň trošičku pod kontrolu. A proto je zcela zásadní, abychom nepocenili rozpočtové potřeby fondu EMI. EMI. MEF teda. A nyní k agenturám v oblasti vnitra a spravedlnosti. Je pozitivní, že Evropská komise navrhuje navýšení rozpočtu pro veškeré agentury. Nicméně některé agentury nebyly úplně vzaty v potaz. EULISA konec konců sehrává klíčovou úlohu v tom, že zajišťuje účelné sdílení informací v Evropské unii. A navíc také dostala nedávno další úkoly a proto potřebuje více pracovníků. Úkoly Europolu v oblasti boje proti terorismu, kybernetické trestné činnosti a převaděčství se zásadně navýšily a proto bychom požádali Evropskou komisi, aby se znova zamyslela nad tím, jestli v tomto smyslu se zas dostatečně zvýšují stavy. Budu se těšit na vaše připomínky a jsem vám k dispozici. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Ješku a dám hned slovo stínovým zpravodajům a ostatním kolegům a kolegyním. Barbora, prosím. Za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat návrh stanoviska pana zpravodaje. Všichni souhlasíme, že rozpočtové škrty navrhované komisí u AMIF jsou politování hodné a chci ještě zareagovat na několik aspektů. Co se týče AMEFu, je potřeba říci, že tato snížení nejsou žádoucí především ve světle efektivní návratové politiky. Ano, uznáváme, že legislativa se přijímá později v oblasti azylu a migrace především co se týče novelizace dublinského nařízení, ale měli bychom apelovat na Evropskou komisi, aby naplnila své přísliby a předložila, jakmile bude přijato novelizované dublinské nařízení pozměňující dopis, tak aby se zajistilo, že budou k dispozici dostatečné prostředky. Řádné financování Fondu vnitřní bezpečnosti je zásadní nejenom pro zlepšení sdílení informací a boje proti kybernetické trestné činnosti, ale také v rámci boje proti závažné trestné činnosti přeshraniční povahy, včetně terorismu a převaděčství. A v neposlední řadě veškeré agentury v oblasti vnitra a spravedlnosti musí dostat dostatek peněz. A tady v tomto souhlasím s panem Spravodajem všeobecným. A podpora Eulisy, Europolu, Cepolu a Eurojustu musí být jasně vyjádřena. Předložím hodné pozněvací návrhy k tomuto aspektu a budu se těšit na další spolupráci a na dopracování tohoto stanoviska v srpnu. Děkuji. Sylvie Guillon, prosím. Děkuji. V podobném smyslu já jsem také chtěla poděkovat panu zpravodaji za jeho práci. A já také jsem trochu zklamaná tím drastickým snížením financování v této oblasti rozpočtu pro rok 2018, tedy oblasti bezpečnosti. Ano, je pravda, že heading 3 a během humanitární krize týkající se uprchlíků v minulých letech byla navýšena. Nicméně v roce 2018 se má zásadně snížit podle tohoto návrhu a přitom to nebere vůbec v úvahu, co se bude dít v nadcházejících měsících v oblasti migrace. A všichni z tohoto informování víme, co se děje v Itálii a v Libii, nemusím vám to tady připomínat. Takže to je věc, na které si chci trvat a prostředky věnované agenturám, které pracují v oblasti vnitra a migrace, EASO, já vím, že kolegové hovořili ostatní, jako třeba o EULIZE, ty také nedostávají dostatečné prostředky vzhledem k úkolům, které mají plnit. Takže já také předložím pozměňovací návrhy, protože v rozpočtové oblasti je azyl, přijímání a integrace určitě prioritní oblasti. Děkuji. Děkuji, Silvi. Další stěnové zpravodaje zde nemáme přítomný, nyní má slovo pan Depry. Prosím, Žeran má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Velmi stručně. A na samý začátek řeknu, že úplně souhlasím s hlavním směry, směrem, kterým se vybral kolega Ježek. I já jsem chtěl se zmínit ke pár slovy o dvou prvcích. V mezičase se hlasovalo v našem výboru o Eurodaku. A my jsme souhlasili s vytvořením operační jednotky v Europolu, která bude mít na starosti sbírat, sbírání informací, dohled a řízení případů nehumánního zacházení s obětmi a dětmi. Já jsem o tom chtěl hovořit s Petrem a myslím si, že už to konec konců velmi dobře zná. Takže my jsme chtěli, aby Eurodac měl prostředky na naplnění tohoto cíle, protože konec konců my jsme mu tento úkol dali eh, v rámci hlasování o Eurodacu. A potom jsem chtěl také se připojit k těm kolegům, kteří hovořili o Eulize. Já si také myslím, že tam jsou velké finanční potřeby. Já jsem se díval na jejich statistiky. Oni odvádějí opravdu velmi citlivou práci a řídí důležité databáze, které mají dopady na naši bezpečnost a také respektování základních lidských práv. A v tuto chvíli mám pocit, že chceme příliš snížit prostředky ve Eulize. V roce 2015 ze 2,5 milionu jsme měli eh, prostředky na vnější experty a teď v podstatě eh, to šlo na 6 milionů a já si myslím, že to není úplně vhodné. My posilujeme úkoly EULIZY, měli bychom proto definovat kritéria, které je potřeba dodržovat v oblasti ochrany osobních údajů. Takže v každém případě, pane předsedo, jsem chtěl úplně podpořit eh, obsah stanoviska Petra Ješka a předložím případné pozněvací návrhy k té problematice, kterou jsem zmínil, pakliže on už to neučinil sám. Děkuji. Děkuji za vaše příspěvky. Také v návaznosti na zasedání v radě, neformální zasedání o EULISE. Tak teď dám slovo znovu Petrovi, pokud bude chtít nějaké další připomínky uplatnit k tomu, co zmiňovali kolegové a kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a zpravodajkám za jejich příspěvky. Velmi rád se podívám na vaše pozněvací návrhy. Například ty, o kterých hovořil Žerár, ale i ostatní. Děkuji. Děkuji. Zdá se, že pořád máme nějaké technické problémy. Pokusíme se je vyřešit. 21. červenec je termín pro pozněvací návrhy. Totež platí i pro rozpočtové pozněvací návrhy. Dobrá, děkuji kolegyně a kolegové. Další bod, a opět se omlouvám za spoždění, je Eurojust. Jedná se o nové nařízení, které nahrazuje rozhodnutí Rady z roku 2002, které bylo zásadně novelizováno v roce 2009. Cílem tohoto nařízení podle Evropské komise byla lizabonizace Eurojustu. Podle nového právního základu a měla se, měl se zefektivnit Eurojust, zlepšit jeho operační účinnost a poskytnout roli Evropskému parlamentu a vnitrostátním parlamentu při hodnocení činnosti Eurojustu. Začínáme pozdě, takže já jsem tady měl dlouhý úvod a velmi jej zkrátím. Omlouvám se, Axele, za to, že začínáme pozdě a dávám slovo tobě jako zpravodaj, aby si předložil návrh této zprávy. Ähm, Děkuji k těm jednotlivým bodům rámcové podmínky, takže Eurojust zvyšuje zájemnou důvěru a překonává rozdíly mezi právními řády a tradicemi a umožňuje tedy rychle řešit právní problémy eh, mezi příslušnými orgány eh, různých států a vlastně i mm, takto se podporují eh, nástroje vzájemného uznávání a podobně a také Euročast umožňuje zlepšovat trestní stíhání přes hranice. Organizovaný přeshraniční trestný, trestná činnost exploduje nyní a dětská pornografie, počítačová kriminalita, terorismus a podobně. A e, tyto formy trestné činnosti e, jsou e, ta páchány často přes hranice, velice jaksi mobilními, organizovanými skupinami zločinců. A takže to je ten kontext, to je prostředí, ve kterém působíme a ve kterém působí Eurojust. Eurojust je proto zásadní pro koordinaci práce příslušných soudních orgánů a i podporuje nebo poskytuje pomoc při vyšetřování. Komise předložila návrh a eh, který se týká tedy agentury EU eh, e pro soudní spolupráci, to je z července 2013 a rada eh, ta přijala společný postoj v roce 2014 a vyloučila oblasti, které budou pokryty úřadem Evropského prokurátora. K tomu se vrátím později, jaký bude vztah mezi těmito dvěmi organizacemi a jaké jsou důvody skluzů, protože zatím nedošlo k velkému pokroku, pokud jde o eh, toho evropského prokurátora, tak jak se původně očekávalo. Mm, já jsem čekal na návrh společného postoje a parlament na rozdíl od rady eh, není schopen eh, v podstatě spojit Eh, nebo rozdělit tyto eh, normy a musí tedy eh, přijít celým balíčkem. Takže možná bych se mohl teď podívat na vztah mezi Eurojustem a úřadem prokurátora EPO. To je klíčové, protože tady jsme čekali příliš dlouho a teď teprve došlo k dohodě mezi Eurojustem, mezi komisí a stínovými zpravodaji, takže obecně k tomu návrhu, obecně jako zpravodaj já podporuji názor rady, ale některé pasáže eh, ty mm, jsou v souladu s obecným výkladem interpretací, kterou podala rada a komise zvažuje různá opatření eh, eh, směřující k vytvoření úřadu Evropského prokurátora a proto bylo nutné zde mít eh, článek 66, který stanoví, že implementace úřadu Evropského prokurátora bude pod záštitou Eurojustu. Zatím ale neexistuje plná schoda, jak to bude vypadat. Nyní 20 členských států říká, nebo 19 podle zprávy, ale Itálie teď také se přidala, takže 20 členských států řeklo, že bude mít zájem na takzvané posílené spolupráci a na vytvoření úřadu Evropského prokurátora. Já myslím, že to je něco, co všichni přece vítáme ale každopádně za podmínky, že bude respektován princip proporcionality a subsidiarity a že nadále eh, bude moci probíhat trestní stíhání na národní úrovni. Vytvoření úřadu Evropského prokurátora na základě jednomyslné dohody, eh, to bude mít velkou přidanou hodnotu v oblasti justice a vnitra. A mm, víme, že zde existuje taková různá kritika, kterou slycháváme, pokud jde o, o mm, jaksi rozdělení kompetencí mezi Eurojustem a národními úřady. To je třeba jasně definovat, aby nedocházelo k duplikacím, či naopak, aby nevzniklo nějaké vakuum vzhledem k faktu, že úřad EPO bude eh, vyšetřovat eh, porušování, která vedou eh, k, mm, mm, k poškozování evropských financí, takže ale pouze částečně, ne zcela, bude to mít ve své kompetenci. Proto chce, chce zmínit potenciální konflikt jurisdikce, proto musí mít jasné vymezení eh, pravomocí a mezi tedy eh, těmito úřady. Podle mého názoru eh, by měl Eurojust vždy zůstat zodpovědný za ochranu finančních zájmů EU. Právě ve chvíli, kdy není evropský ochránce práv odpovědný za ochranu finančních zájmů, tak aby tam nebyly žádné mezery. Takže Eurojust podle návrhu mé zprávy zůstane odpovědný i nadále pro členské státy, které se neúčastní posílené spolupráce na vytvoření Evropského ochránce práv. Zároveň je eh, zkrátka třeba, aby Eurojust byl eh, zodpovědný za ochranu finančních zájmů EU. Eh, další důležitá oblast je ochrana osobních údajů. Zde zdůrazňuji rozlišení mezi operativními, tedy provozními údaji a technickými údaji. Podle mého názoru by Eh, mělo dojít k tomu, eh, že eh, by zde byla upravená ochrana údajů pouze u operativních údajů, zatímco zpráva paní Cornelie Ernst o odpovídajícím nařízení o inster, interinstitucionální ochraně údajů. Tam by právě mělo být pokryto to, tam by měly být pokryty ty technické údaje. Takže e, to by bylo zpracováno ve zprávě Ernst. Toto zpracování údajů platí eh, také pro Europol podle nařízení v roce, z roku 2016, které jsme schválili a samozřejmě by to odpovídajícím údajem platilo také pro evropského um, prokurátora. A pokud jde o nařízení 45 2001, eh, eh, já si myslím, že by to nemělo být rozšířeno na operativní údaje. Dále, pokud jde o strukturu a organizaci Eurojustu, rada navrhuje rozdělení mezi operativními a administrativními úkoly. A za zprávu je odpovědný výbor. Já jsem to převzala do své zprávy. Cílem je, aby Eurojust fungoval efektivně, aby se soustředil na obsah práce aby členové z členských států byly podporovány právě tímto e, výkonným výborem, tak aby oni se mohli soustředit na e, tu obsahovou práci. Pokud jde o přítomnost e, komise ve výboru, komise navrhovala dva zástupce, já jsem to snížil na jednoho zástupce a protože e, jsme to tak plánovali také u Europolu a tak jsem to tedy ve zprávě upravil. Ještě možná něco k Brexitu, Irsku a Dánsku. A Spojené království a Irsko a nezdělili, že by se účastnili tohoto nařízení a také Dánsko se nebude účastnit navrhovaného nařízení nebudou eh, tedy eh, žádným způsobem vázáni tímto nařízením a to, tato neúčast těchto zemí je samozřejmě škoda, protože spolupráce v této oblasti je něco, kde potřebujeme každý členský stát. A tak navrhuji ve své zprávě, aby s těmito státy eh, byly uzavřeny dohody o spolupráci mezi Eurojustem a těmito členskými státy. Já si myslím, že to by skutečně mohlo pomoci. Děkuji. Děkuji panu Vosovi. Nyní dostaný, dostanou slovo stínoví zpravodajové, nejdřív Silví. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, chtěla poděkovat zpravodaji. On e, tuto zprávu skutečně detailně představil. Já bych eh, chtěla poděkovat za to, že eh, máme možnost eh, přes léto se detailněji zabývat tímto testem, textem a že lhůta pro pozměňovací návrhy byla odložena na začátek září. To je velice důležité, protože, jak víte, ještě tento týden jsme v Bruselu a e, mně by nepřipadalo přiměřené, aby po tom, co jsme tak dlouho čekali na vypracování této zprávy, aby jsme měli tak krátkou pozměvací lhůtu na pozměvací návrhy. Takže děkuji za odložení pozměva, e, lhuty na pozměvací návrhy. Pan Vos poukázal na to, že návrh komise je nyní už čtyři roky starý. A mezi tím se stala celá řada věcí. v podstatě už e, máme téměř evropského prokurátora. Je důležité vědět, jak e, tato instituce bude fungovat a také jak přesně bude nově fungovat Eurojust. Je důležité, aby zde e, nebyla dělána stejná práce na dvou místech, aby zde bylo jasné rozdělení úkolů. A musíme se skutečně soustředit na to, aby obě instituce měly jasné pravomoci a jasné rozdělení úkolů mezi sebou. Chtěla bych hovořit ještě o jednom bodu a myslím si, že by měl být zohledněn a to, že Mezitím proběhlo hodnocení Eurojustu, to bylo v roce 2015. A byly tam stanoveny určité podmínky a já si myslím, že bychom se měli podívat na to, zda tohoto procesu hodnocení a které proběhlo po zveřejnění návrhu komise, není už je to zase eh, dva roky staré, zda by z tohoto hodnocení nebylo možné se nějakým způsobem poučit. Bylo by dobré podívat se na to, zda jsme zohlednili všechno, eh, co je potřeba v tom, co říkal pan Vos. A ještě pokud jde o ochranu osobních údajů, já musím říci, že se musím ještě detailněji podívat na tuto věc. A pokud jde o ochranu osobních údajů, nebylo mi to rozlišení na dva druhy údajů úplně jasné na první pohled, ale myslím, že ještě bude čas o tom dále hovořit. Děkuji. Děkuji. A nyní za Alde uh, Hlásíte se o slovo? Eh, merci. Děkuji, děkuji, Klode. I eh, já zde chci uvítat, že opět se oživila tato agenda, která eh, byla zablokována od roku 2013, protože jsme čekali eh, na to, až bude vytvořen ten úřad Evropského prokurátora, již to máme a teď můžeme pracovat na této reformě, která je velice významná, protože umožní v každém případě, to je vlastně smysl té normy, zvýšit operativní efektivitu Eurojustu. To je důležité ve světě, kde eh, ta trestní eh, vyšetřování a stíhání jsou čím dál více přeshraniční a kde je třeba také zavést přidanou hodnotu. Chci uvítat i mm, eh, práci Axela Fose, která nedávno zveřejnil tu zprávu a skutečně pracoval velice fundovaně a detailně, jak jsme slyšeli, a určitě využijeme dovolené k tomu, abychom ještě eh, tam udělali určité kosmetické úpravy. Pár slov ještě ke třem bodům. To bude na září. Eh, poznámka týkající se eh, samotné zprávy. Ano, skutečně mm, ta veškerá práce vede k tomu, že se věci vyjasňují, jak jste, milí kolego, zmínil, velice jasně se definují kompetence prokurátora a e, dalších orgánů, subjektů, tak, abychom garantovali právní jistotu v celém tom systému, který se takto nastaví. A rovněž ve stejném duchu bych chtěla uvítat za druhé i to, že se vyjasňují kompetence Evropského prokurátora, Eh, pardon, Eurojustu na straně jedné a úřadu prokurátora na straně druhé, protože to není tak úplně jednoduché. Je třeba definovat limity kompetencí eh, těchto dvou úřadů a i možný vztah a propojení a samozřejmě vyhnout se i překrývání činnosti, jak připomínáte. A takže teď rychle tři ještě připomínky, které určitě budou eh, potom rozpracovány v pozměňovacích návrzích. Bez detailu teď bych řekla, že moje frakce bude věnovat velkou pozornost tomu, aby ten systém agentury byl tedy co nejvíce evropský, aby skutečně se co nejvíce stala komunitární agenturou ve své činnosti. Za druhé otázka procesních práv, otázka osobních údajů. Eh, to určitě také vaše frakce bude pečlivě sledovat. A za třetí nakonec, o tom jste mluvil i vy, Axele, jak pracovat na tom, aby členské státy, které jsou které budou členy, které přistoupí k tomu úřadu prokurátora a ty, které nepřistoupí, tak aby mezi nimi jaksi byla spolupráce, aby e, i došlo k řádné ochraně a takže to mm, jsou ty hlavní linie, na kterých moje skupina, moje frakce bude pracovat v létě. Ale jinak děkuji za velice fundovanou a jasnou zprávu. Thank you very much, Natalie. And... Děkuji, Natalie. EKR. Mm, pan Ujajdov, Užadovský. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych chtěl především velmi poděkovat zpravodaji za velmi podnětnou zprávu. Evropské státní zastupitelství nevzniklo jako orgán vytváření Evropskou unii jednomyslně a proto si myslím, že naším východiskem by měla být plná kompetence Eurojustu. A to nejenom posílení v těch oblastech, které neměla mít na starosti Evropská prokuratura, jako například boj s terorismem anebo kybernetickou trestnou činností či obchodování s eh, lidmi či dětskou pornografií, ale i v ostatních kompetencích. A notabene proto, že ty země, které nepřistoupí k EPO v rámci posílené spolupráce, budou v podstatě moci spolupracovat pouze přes Eurojust. Ze zásady věci tedy Eurojust by měl mít plné kompetence, protože je institucí, která má silnou podporu ve smlouvě. Vím, že do značné míry pan zpravodaj souhlasí s tímto pohledem na věc. A chtěl bych také velmi kvitovat to, co říkal pan zpravodaj o konstrukci Eurojustu instituční vnitřní konstrukci Eurojustu. Jde tam o spolupráci na evropské úrovni, ale také o důvěru poskytovanou členským státům, protože to je jaksi předpoklad efektivní činnosti této agentury. A souhlasím také s tím, že je potřeba se postarat o zvláštní dohody s těmi zeměmi Evropské unie, které mají opt-out které se neúčastní této oblasti politiky. Jedná se například o Dánsko, Irsko. Zvláštní smlouvy umožní Eurojustu spolupracovat s těmito zeměmi, což bude ve prospěch evropské bezpečnosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Já hovořím za Evu Žoli, naši stínovou, která také spolupracuje mm, a věnuje se úřadu EPO. Chci poděkovat zpravodaj za návrh zprávy. Eurojust eh, skutečně je zásadním hráčem, nástrojem pro zlepšení spolupráce a pro zvyšování zájemné důvěry mezi členskými státy. Také souhlasíme s myšlenkou, že revize Eurostu musí být zcela v souladu eh, s mm, s tím budoucím úřadem Evropského prokurátora, aby to bylo konsistentní a aby eh, nedošlo náhodou k spoždění eh, vytvoření tohoto důležitého úřadu. Také si myslíme, že je důležité, aby ty kompetence úřadu EPO a Eurojustu byly v souladu a konkrétně je třeba přesně definovat koordinaci a vyhnout se potenciálním eh, kompetenčním konfliktům. Musíme garantovat úzkou spolupráci mezi těmito dvěma úřady a zvláštní vztah, který tam musí existovat, například vzájemná participace na schůzích a podobně. Eurojust a Eurojust a EPO musí úzce spolupracovat, pokud chceme efektivně bojovat proti přeshraniční kriminalitě. Pravidla ochrany osobních údajů zde bychom chtěli, aby jako u ostatních agentur, aby tam existoval takový zvláštní rámec pravidel ochrany osobních údajů. A doufáme, že během celého tohoto procesu naší práce, tak snad mm, přijmeme to, co eh, chceme eh, i mít mm, v tom novém rámci evropských institucí, Eh, pokud jde o ochranu údajů. A podle nás podle, by měla být jednotná ochrana osobních údajů ve všech agenturách, stejně jako to je v mm, institucích a orgánech EU. Bylo by dobré, kdybychom se teď pokusili eh, propojit tyto eh, dvě práce a tady dát něco, co se nám nepodařilo dát třeba do Europolu a řízení o Frontexu také ne. Takže budeme se maximálně snažit, abychom předkládali pozměňovací návrhy a velice rádi budeme spolupracovat, aby se tato věc přijala co nejrychleji. Děkuji za komplexní reakce stínových a nyní se obracím zpět na zpravodaje pana Fose. Ne, ne, komisi ještě, ještě komise. Komise, stručně, prosím. A poté pan Foss. Závěrečné slovo. Tak, komise, omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. I my na začátku chceme poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Skutečně víme, že to je obrovská práce na přípravě této zprávy a je třeba říci, že do velké míry můžeme souhlasit s tím, co navrhuje. Samozřejmě nemůžu tady hovořit o všech pozměňovacích návrzích, které byly či budou předloženy. Jsou zde dvě politické principiální záležitosti, které chceme dnes zdůraznit. První je, že když jsme připravovali návrh a konkrétně s ohledem na strukturu agentury, tak jsme vycházeli z společného eh, přístupu, postoje, eh, který byl odsouhlasen mezi radou, parlamentem, komisí v červnu 2012. A tento společný přístup eh, má zajistit eh, konsistentnost, eh, která bude platit ve všech agenturách EU. A pro komisi především platí, že je zde možnost, aby komise se, na nejvy, se, part, se zapojovala do nejvyšších rozhodovacích úrovní agentury, tedy do hm, správní rady. A většinou tento eh, společný eh, přístup mm, tedy i eh, stanovuje, jak by tam mělo to zastoupení. Pan Foss říká, že to bude kompenzováno tím, že komise bude v executive board. No podle mě to je něco jiného, protože exekutiva je něco jiného, to jenom plní, ale když to si myslím, že komise by měla být zapojena do toho kolegia, ano, a měl by tam být zástupce komise. Takže to je spíš otázka institucionálního významu. Určitě to bude pro nás dost důležité téma, které budeme prosazovat v trialozích. Další bod, eh, ochrana osobních údajů. A tady spíše jsme na straně pana Albrechta v tom smyslu, že i vydáváte přednost společného přístupu ke všem agenturám, aby ta ustanovení ochrany osobních údajů byla stejná pro všechny agentury. A to jsme i my navrhovali. A vlastně ta data, která se zpracovávají, tak musí být eh, zpracovávána podle stejného režimu, který se bude stávat na všechny agentury podle nařízení 45 2001 a potom samozřejmě uznáváme, že bude potřeba mít ustanovení, která doplní tato obecná pravidla, která budou konkrétní. A to také figuruje v našem návrhu. Také vidíme zde vztah mezi tím vyjednáváním o nařízení 45.21. Takže jinak jsme velice rádi, že bylo dosaženo už pokroku a budeme se těšit na spolupráci s panem Fosem a dalšími kolegy stínovými. Děkuji. Děkuji. Ano, Axel, poslední slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem eh, stínovým zpravodajům eh, za jejich eh, komentáře a také komisi. Už k tomu nechci říkat mnoho jenom. A pozměvací návrhy jsme přesunuli na září a myslím, že je to dobrý krok, abychom na to měli klid. A díky dobré práci sekretariátu eh, v podstatě v celém procesu ztratíme jenom 10 dní, ačkoliv eh, teď máte na pozměňovací návrhy eh, několik týdnů. Děkuji tedy sekretariátu za jejich návrh. Pokud jde o ochranu údajů, myslím si, že eh, specifika Europolu nebo Eurojustu v tomto případě jsou potřeba zohlednit. Eh, máme zde dva typy údajů a já si myslím, že je třeba se skutečně zamyslet nad tím, jak nejlépe je ochranu údajů řešit. Pokud jde o eh, tyto instituce, eh, myslím si, že je opodstatněné, abychom zde měli návrh na rozdělení těch, do těch dvou typů údajů. Eurojust žije v podstatě eh, z důvěry členských států a státních zástupců. A já si myslím, že proto je potřeba zde mít trochu specifické předpisy. Můžeme se na to ještě ale detailněji podívat. Já bych chtěl jenom varovat před tím, abychom neházeli všechno do jednoho um, hrnce. Eh, protože zde jsou skutečně různé typy údajů a tak bych byl pro diferenciaci, tak aby eh, ochrana údajů lépe odpovídala specifickým podmínkám. Pokud jde o to, co říkala komise, chápu, že komise by chtěla všechno dělat stejným způsobem, ale skutečně ta situace eh, v orgánech činných eh, v trestním řízení není úplně eh, stejná jako v agenturách. Evropské unie a to bychom měli zohlednit. Mohli bychom zde tedy postupovat podobným způsobem, jako jsme postupovali u Europolu. Já se v každém případě těším na další jednání v září. V září potom vyřešíme detaily a byl bych rád, abychom se snažili pokud možno dosáhnout konsenzu, protože je potřeba, aby eh, tento návrh měl širokou podporu a abychom s takovouto širokou podporou poté šli do trialogu. Very much, Axel, for your work. Děkuji, Axle, za odvedenou práci. Děkuji také stínovým zpravodajům eh, byli jsme také disciplinovaní, dohnali jsme ztracený čas, dohnali jsme spoždění. Nyní se dostáváme k bodům 6, 7 a 8. A 4. září je lhuta pro pozměňovací návrhy. Snad jsem to řekl. Takže nyní body 6, 7 a 8 s tou zde tři dokumenty týkající se šengenského informačního systému. Spravodajové nám představí eh, návrhy svých zpráv pan Kojo a pan Lenárc. A nejdříve dostanou slovo spravodajové, poté stínový spravodajové komise a rada předsednictví. Takže nejdříve pan Coelho má slovo. Děkuji předsedo. Budu mít několik připomínek na úvod ve svém mateřském jazyce v portugalštině. Německý eh, informační systém je nejdůležitější databáze v této oblasti. Existuje celá řada eh, údajů, které jsou potřeba ve chvíli, kdy je um, potřeba identifikovat uh, kriminálníky. A poslední rok jsme měli více než 4 miliony žádostí o informace. Abychom mohli chránit šenkenský prostor, je potřeba mít tento systém. Sdílejí se v rámci toho informace, existuje zde varování, které je sdíleno mezi odpovídajícími úřady, chrání se tím naše vnější hranice a v neposlední řadě se tím chrání také naše vnitřní bezpečnost. Situace je taková, že parlament musí poděkovat eh, komisi za předložené návrhy. A nicméně je potřeba eh, udělat ještě další věci. Návrhy, které jsme obdrželi od komise, jdou správným směrem. A umožňují totiž rychlejší reakci v boji proti trestné činnosti. Členské státy mohou v reálném čase eh, zadávat eh, informace a sdílet je s Europolem. To chrání naše děti, chrání to nás, ale samozřejmě eh, je možné věci ještě zlepšit ukradené děti, pohřešované děti, eh, děti migrantů eh, zde mohou být zaevidováni. Eh, tento systém je skutečně důležitý pro naši bezpečnost, pro bezpečnost náš, nás všech. Eh, Schengenský systém je stále častěji využíván a proto je potřeba, aby byl eh, spolehlivý, silný a aby byl schopen reagovat na žádosti o informace. To je naprosto zásadní věc, a především eh, když máme na paměti útoky zvnější. vnější. musíme také trvat na tom, aby v tomto systému existovaly také odpovídající doložky týkající se ochrany osobních údajů. Stanovuje se zde odpovídající financování. Parlament byl vždy proto, aby tento systém byl postupně dále rozvíjen, ale aby zde zároveň existovala rovnováha mezi svobodou, právy a trestním stíháním. A teď e, trochu k detailnímu návrhy. Komise navrhuje, aby všechny členské státy měly vlastní kopii a propojenou s centrálním systémem. Já si ale nemyslím, že to je správný směr. Parlament byl vždycky skeptický, pokud jde o toto řešení. A doposud komise nebyla schopna eh, dostatečně odůvodnit eh, tuto změnu v politice. A pokud jde o SIS 1 e a SIS 2, e Eh, tehdy i komise byla proti této myšlence. A dále toto hybridní řešení, eh, kde se mixuje centrální a národní úroveň, není řešení, které by bylo u jakýchkoliv jiných nástrojů, jako je třeba ETIAS nebo systém Entry-Exit. Zároveň to neodpovídá návrhům eh, skupiny na vysoké úrovni o informačních systémech. Já proto navrhuji, aby parlament přijal současný kompromis. Eh, členské státy, které eh, chtějí mít svoji kopii, budou mít takovou možnost, ale ty, které takovouto kopii nechtějí mít, by neměly mít povinnost eh, tu kopii zachovávat. Zároveň chci zajistit, aby centrální systém byl schopen splnit všechno, co se od něj požaduje a proto volám po posílení tohoto systému. Chci, aby vzniklo aktivní řešení, a, a takové, e, které bude fungovat paralelně s dalšími systémy, a, tak aby zde byla posílena bezpečnost a, a spolehlivost. A dále je potřeba, aby, bylo, e, aby byla snížena chybovost v tuto chvíli existují problémy v propojení mezi národními systémy a SIS. je třeba rozšířit systém SIS. Navrhuji, aby komunikační infrastruktura byla rovněž duplikována. Rovněž Chceme, aby EULISA měla odpovídající kompetence, které budou odpovídat e, novému právnímu základu. E, dále, reakce na terorismus. E, komise zavádí povinnost varování u všech věcí souvisejících s terorismem. Ale já zde vidím problém, pokud jde o typ informací, které jsou zadávány ve chvíli, kdy je vytvořena, vytvořeno varování. Já navrhuji, aby eh, zde byly sdíleny veškeré relevantní informace. Pokud jde o varování, existují zde kontroly, a které umožní a odpovídajícím způsobem reagovat na požadavky o informace ze strany členských států. A tento systém bude dobře fungovat pouze, eh, pokud eh, skutečně eh, budou veškeré členské státy dodávat odpovídající údaje. Členské státy musí stanovit ve své národní legislativě ehm, systém odpovídajících varování. A tento systém je akční databáze, to znamená, že je potřeba, aby obsahoval veškeré informace pro odpovídající akci. A, ale ne vždycky eh, jsou v systému veškeré potřebné informace. A proto eh, národní kontaktní eh, body, národní kontaktní místa v rámci SIREN eh, by měly mít odpovědející kompetence eh, tak, aby bylo možné rychle reagovat na žádosti o informace. Já navrhuji, aby Eh, se snížila doba na odpověď ehm, z 12 na 6 hodin a aby odpověď byla okamžitá v eh, případě terorismu. A tento systém eh, poskytuje kvalitní informace pro členské státy pro boj proti terorismu. Zároveň může pomáhat úřadům na místě. Chci, aby reakce byla okamžitá ve chvíli, kdy se objeví nějaké podezření z terorismu. A to navrhl pan Gerard Debrý na předchozí schůzi tohoto výboru. Dále ochrana dětí a migrace. Musíme zajistit eh, ochranu našich dětí. A tak navrhuji, aby ve chvíli, kdy eh, je pohřešováno dítě, členské státy by okamžitě měly eh, zadat varování do tohoto systému. Eh, zároveň bychom zde měli mít specifické varování a pro pohřešované eh, děti migrantů. Od roku 2015 podle Europolu jsou pohřešované desítky tisíc dětí migrantů. A proto zde zavádíme povinnost, společně s Eurodakem, aby zde existovalo varování v případě pošešovaných dětí. Dále agentury. Musíme zajistit, aby agentury rovněž mohly využívat této databáze. A Europol a tak bude mít přístup k této databázi, stejně tak jako Eurojust a, a hraniční stráž a Frontex mají k dispozici eh, všechny nutné informace. Za páté, úloha parlamentu. Komise eh, ve svém návrhu eh, zapomíná na parlament jako spoluzákonodárný orgán. A komise zde navrhuje prováděcí akty, například v oblasti biometrických údajů. A já ale navrhuji, aby zde byl jiný systém, pokud jde o biometrické údaje, a aby um, odpovídající změny byly uh, schvalovány také parlamentem. Uh, eh, totež můžeme říci také o manuálu. A poslední bod, efektivita. Všichni se shodneme na tom, že potřebujeme zajistit bezpečnost pro naše občany a to nyní. SIS už funguje, pomáhá policistům a pohraničníkům. Neměli bychom um, čekat až do dalšího desetiletí uh, na zavedení nových uh, um, rysů tohoto systému. Já navrhuji, aby e, tyto nové rysy, nové funkce byly zavedeny e, co nejdříve, stanovuji lhůtu. Rovněž e, zde máme dvě, dva právní základy. Je třeba, aby zde bylo zohledněno stanovisko parlamentu a, a rovněž členských států. SIS eh, je systém, eh, který se zde snažím co nejlepším způsobem eh, upravit a já doufám, že tyto změny, které navrhuji, jsou vyrovnané a pomohou nám zlepšit šengenský informační systém tak, abychom mohli chránit efektivně naše občany. Děkuji za velmi komplexní pojednání a nyní má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. K návrhu zaznamenávat do SISu návratová rozhodnutí. Jak jsem napsal ve zprávě, zvýšení efektivity návratové politiky EU je zásadní pro znovu získání důvěry v evropskou migrační a azylovou politiku jako celek mezi veřejností. Pokud totiž nebudeme vracet nelegální přistěhovalce, a v tuto chvíli se nám to nedaří u 60% případů do jejich zemí původu, tak eh, na to doplatí skuteční uprchlíci, kteří utíkají před válkou, protože my ztratíme veřejnou podporu pro boj za jejich ochranu, na kterou mají právo. A proto tedy chci, aby Evropská komise tyto záznamy do návrhu zavedla. Je to malý, ale důležitý krok, který nám umožní postoupit ku předu. A v návrhu zprávy k tomu zmiňuji několik věcí. Za prvé, chceme aktualizovat návrh Evropské komise o nedávno přijatý text směrnice o boje s terorismem a e, o Eurodaku ve smyslu výměny informací třetími zeměmi. Teď, co se týče jmenování úřadu, který je zodpovědný za sdílení doplňkových informací, tak Evropská komise dává členským státům zásadní manevrovací prostor při jmenování takovéhoto orgánu. A v šengenském informačním systému máme již úřadovny Sirene, které fungují velmi efektivně a z toho důvodu bych byl radši, aby to byly právě tyto úřadovny, kdo bude zodpovědný za výměru doplňkových informací o návratových rozhodnutí. A musíme si také dát pozor na to, abychom nevytvořili další byrokratickou zátěž, aby celý systém byl i nadále efektivní. Například pokud o osoby zadržené u, na hranici, které se nedostanou na území a jsou ve vazbě do návratu, tak potom není potřeba jejich údaje do šengenského informačního systému vkládat. A to tež platí pro případy, kdy příslušné orgány identifikují osobu, která do termínu nesplnila návratové rozhodnutí, ale výjíždí ze státu, tak není potřeba si vyměňovat další informace. Například třeba z hraniční kontroly výstupí. Tam by úplně jenom stačilo potvrdit provádění návratu. A třetí efekt, záležitost týkající se efektivity. SISI akční systém. Jinými slovy, pokud se členský stát rozhodne pozastavit platnost návratového rozhodnutí, tak by bylo užitečné, aby záznam o této osobě byl částeč, č, eh, dočasně nedostupný, tak aby to nemátlo úřady členských států, které případně tuto osobu zadrží. A pak je tam ještě další komplikovaná otázka týkající se uchovávání údajů. Evropská komise požádala o studii proveditelnosti, která hovořila o možnosti uchovávat údaje o těchto osobách po dobu pěti let. Evropská komise se nakonec tímto způsobem nevydala a poté, co osoba opustí území, chtěla vyškrtnout tyto údaje okamžitě si systému. Já s tím nesouhlasím a to pětileté uchovávací období tam chci znova vložit. Mám totiž za to, že je důležité, pokud má tento systém být být užitečný. Tolik tedy pár konkrétních bodů k návrhu Evropské komise. Když jsem diskutoval o návratových rozhodnutích a o sesu s několika osobami, konstatoval jsem, že řada lidí má obavu z toho, že zde existují určité problémy se spoluprací v návratové politice v EU. Toto bude určitě důležitý krok, ale zároveň bude potřeba se také podívat znova na samotnou směrnici o návratech, tak aby některé nevyřešené otázky, které stěžují spolupráci v návratové politice, byly vyřešeny v novelizovaném návrhu směrnice o návratech, takže požádám komisi, aby se ještě jednou touto agendou zabývala. Děkuji. Než dám slovo stínovým zpravodajům, tak eh, pár slov ze strany komise a pak předsednictví za komisi. Děkuji mnohokrát, pane předsedu. Panu Kajovi a panu Lártovi chci poděkovat za velmi pozitivní a konstruktivní návrh zprávy, který bude velmi dobrým základem pro další vyjednávání. Sama jsem tam nenašla žádný bod, kde bychom byli proti. A proto si myslím, že to bude konstruktivní základ pro dialog. Ani vlastně nemusím mluvit o diskusi. Souhlasím s tím, co říkal pan Coil. Vy jste do značné míry posílil náš návrh. My jsme byli opatrnější, protože si uvědomujeme, kde leží hrani, limity členských států, například ve sdílení informací s Europolem, nebo ta 12-hodinová lhůta na odpověď. U té například víme, že ta odpověď nezávisí jenom na úřadovně Siréne, ale také na konzultaci s dalšími orgány a někdy prostě nejsou 100 do 12 hodin poskytnout odpověď, či dokonce do kratší lhuty. Ale z praxe také víme, že v případech terorismu, kde v záznamu je napsáno, že se jedná o teroristického podezřelého, tak okamžitě reagují a berou to velmi vážně ale v každém případě o tom budeme dále diskutovat a přijdeme s konkrétními návrhy na posílení úřadoven Sirene a dalších orgánů, tak abychom dostali věcnou odpověď v co nejkratší lhůtě. Teď, co se týče ochrany dětí a migrace, tak tady s vámi také souhlasíme v tom, že nezletilí migranti bez doprovodu by měli být předmětem zvláštní ochrany a mělo by to být v systému vidět. Je to součástí boje proti jejich neviditelnosti, která je pro ně nebezpečná. Jedním z předpokladů této viditelnosti jsou otisky prstů. Tady musíme trvat na tom, aby členské státy odebíraly otisky a uploadovaly je, protože jinak je nebude možné identifikovat, pakliže se například představí pod jiným jménem. A potom ještě další věc týkající se vnitrostátních kopií anebo plně centralizovaného systému. SIS je jediná bezpečnostní databáze v Evropě. Není to migrační databáze. Další centralizované databáze jsou migrační databáze, Eurodac, VIS a EES, tedy budoucnosti. SIS je bezpečnostní databáze. A pokud SIS nebude fungovat, tak to znamená, že lidé můžou přijít o život. Pokud SIS nebude k dispozici na vnější hranici, tak eh, potom se budou muset možná zavést i kontroly na vnitřních hranicích. Evropská bezpečnost tedy závisí na dostupnosti SISu a právě z toho důvodu se snažíme zjistit, eh, jak posílit dostupnost SISu, to včetně té technické. Omlouvám se, že odpovídáme pozdě, ale ta odpověď včetně faktů a údajů už je na cestě. Máme pocit, že to je taky dobrý základ k další diskusi o posílení centrálního systému a poskytnutí alternativ členským státům, které nemají vnitrostátní kopii. Chtěla jsem ale také zdůraznit, že SIS se používá v různých situacích a přistupuje k němu řada různých orgánů. Je technicky složitý. Členské státy bez vnitrostátní kopie využívají tento systém pouze do omezené míry. Například to nemůžou vložit do systém, nebo propojit se systémem automatického rozpoznávání registračních značek vozidel pokud nemají vnitrostátní kopii, tak v podstatě budou používat technické kopie tohoto systému, protože tak budou schopni provádět různé kontroly. A následně bude daleko těžší kontrolovat tyto technické kopie. A rád bych také reagovala na to, co říkal pan Lenart o návratech. Děkuji, mi za jeho, děkuji mu za jeho připomínku. My jsme se takto rozhodli velmi schválně, a schválně jsme řekli, že Sirene nemá být tím jediným orgánem. Existují totiž členské státy, kde policie není tím jediným odpovědným za případy žadatelů o azyl a následně tedy nemají v kompetenci tyto případy. Existují také země, kde policie dokonce nemá přístup do migračních databází a do systému zprávy návratových rozhodnutí. Následně by tedy tyto členské státy byly zásadně zatěžovány, kdyby měly vytvářet takovéto kontakty online s imigračními databázemi. A proto jsme dali členským státům možnost, aby třeba jmenovali své azylové či imigrační orgány, které budou tím jedním kontaktním místem pro návratové případy, jelikož tyto informace již tak jako tak vlastní. Pan Lenard hovořil o tom, že ten systém je vlastně akční databází, s tím souhlasím, ale zase na druhou stranu potom jste říkal, že u záznamu o návratech tam má zůstat pětileté období uchovávání. V tom vidím trochu rozpor, protože policista na ulici následně neví, jestli ta osoba se vrátila zákonně, anebo stále zůstává na území, a jaká je vlastně, jaký je její status. Pokud bude, tam bude mít záznam, tak prostě policista bude předpokládat, že je daná osoba na území nezákonně. Proto bychom měli najít způsob, jak využít třeba jiné databáze, kde bychom uchovávali například v EES anebo v Eurodaku historii tohoto člověka. Protože policista musí vědět, co s danou osobou dělat. A pokud v systému bude i nadále záznam o návratu, tak ten návrat nemůže být potvrzen a následně tedy bude otázka, zdali tato osoba je na území legálně či ne a co s ní. Takže by to bylo asi nevhodné pro práva této osoby, který třeba se vrátila, která se třeba vrátila zákonně, ale pořád je v systému jako někdo, vůči komu bylo vydáno návratové rozhodnutí. Ale jinak se díváme pozitivně na váš návrh zprávy a budeme se těšit na další jednání. Děkuji. Děkuji. Pár slov ze strany předsednictví mohli. Děkuji. Vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Především bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům za jejich zprávu, poblahopřát k jejich znalosti systému SIS a poděkovat za dobrou práci na těchto návrzích. Jako říkal náš pan ministr během svého vystoupení, rádi vidíme, že Evropský parlament také považuje SIS za prioritu a že práce na těchto agendách probíhá opravdu impozantně rychle. Naše předsednictví bude považovat i nadále tyto návrhy za prioritní chceme pokračovat v jejich přijímání co nejrychleji. Máme za to, že aktuálně operační SIS je opravdu základem šengenské spolupráce a je klíčovým předpokladem zajištění volného pohybu osob, což je jedna z hlavních hodnot Evropské unie. Obecný přístup k radě, v radě bychom rádi dosáhli v říjnu na podobném základě jako EP tak aby vyjednávání mezi institucemi mohlo začít již na podzim. A možná se nám podaří je dokončit ještě v tomto roce. Teď krátké informace k tomu, jak vypadá situace v Radě. Nám se podařilo dokončit druhé diskusní kolečko v Radě na začátku července. Přidali jsme ještě další zasedání na konec července, tak abychom se více přiblížili uzavření obecného přístupu rady. A vidím to optimisticky. Máme před sebou ještě nějakou práci, ale pokud instituce budou spolupracovat na této agentě a budou na tom pracovat intenzivně, jsem přesvědčen, že budeme schopni dosáhnout svého cíle Úzká spolupráce mezi radou a parlamentem takto zajistí občanům vyšší bezpečnost. Ano, to bylo dosti optimistické, ale pokud nejsme optimističtí na začátku, tak eh, za šest měsíců to bude horší, takže děkujeme za to. Nyní stínoví zpravodajové. Nejprve Mariam Dali za SAD. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a ráda bych chtěla poděkovat poslancům Kojovi a za jejich zprávy. Vystoupím k oběma agendám. Nejprve k eh, práce pana poslance Koeja. SAD pochopitelně rozumí tomu, že SIS patří mezi největší informační systémy na světě a následně vlastně je to kompenzační opatření za zrušení kontrol na vnitřních hranicích a je základním předpokladem zajištění volného pohybu osob v šengenském prostoru. Vítáme zprávu pana Koeja. Její ton se ubírá směrem zvýšení efektivity systému tím, že nepřímé propojení mezi členskými státy a záložním systémem SIS se nahradí přímým propojením. Vzhledem k tomu, že SIS je klíčovým předpokladem zajištění volného pohybu, tak je zásadní, aby takovýto systém byl dostupný nepřetažitě, kdykoliv. A proto souhlasím s tím, že je potřeba zdvojnásobit infrastrukturu propojení mezi centrálním systémem a členskými státy, což také zvýší jeho zabezpečení. Zároveň ale chci říci, že to všechno vyžaduje zásadní finanční investice. A tady souhlasím s tím, že větší systém stojí více peněz. Na druhou stranu všichni víme, jak to může být složité, takže na vás apeluji, abyste komunikovali, tak abychom se mohli dopracovat ke společnému řešení, se kterým budou souhlasit všichni. Teď jenom něco k tomu, co jste zmiňovali, v tom smyslu, že členské státy, které nechtějí vnitrostátní kopii, by k tomu neměly být nuceny. K tomuto potřebujeme další informace a ospravedlnění tak, abychom se dopracovali ke společnému stanovisku. Pak tam je ještě pár dalších věcí v této zprávě. Za prvé, podporuji váš apel na to, že je potřeba dělat dohled z pohledu osobních údajů nad subdodavateli a že musíme mít dobrá, dobré zabezpečení systému a zprávu přístupových práv. Má politická skupina se postará ale o to, aby to plně bylo v souladu s balíčkem pro ochranu osobních údajů přijatým v loňském roce. A za další, co se týče vnějších dodavatelů v členských státech, tak tam vidíme jistý problém, ale pokud k takovému to dodavatelskému řešení dojde, tak budeme podporovat váš přístup. Chci také zdůraznit následující. Socialisté a demokraté stále vidí problém v rozšíření využívání biometrických údajů, především otisku a DNA. Co se týče záznamu členských států, tak podporujeme tuto zprávu, ale pochopitelně musíme říci, že záznamy se mohou týkat pouze konkrétních trestných činností a že to musí být uzavřený seznam s jasně stanovenými kritérii. Co se týče ověřovacích kontrol, tak eh, potřebujeme vysvětlit toto Evropské komisi, jaký je rozdíl mezi tímto a výslechem. Pokud to lépe pochopíme, tak budeme schopni stanovit si politickou linii, která bude jasnější a transparentnější. Nyní k dalším dvěma bodům, které se mně líbí. Spravodaj navrhuje akt přenesené pravomoci pro přijetí manuálu, to si myslím, že bychom mohli podporovat. A jsme také rádi, že tam pozměvacími návrhy posilujete ustanovení týkající se školení zaměstnanců využívajících SES. Nyní ke zprávě pana Lenerse k návratům. Pane předsedo, u této agendy je pro nás zásadní, abychom zajistili, že se v SESu neobjeví buď to zrušená anebo pozastavená rozhodnutí. Jinak by to pouze navýšilo redundantní hlášení v tomto systému. A z toho důvodu se naše skupina zabývá možností předložit pozněvací návrh tak, aby pouze platná a konečná rozhodnutí o návratu byla v SISu. Všimli jsme si, že spíše chcete otisky prstů než obraz obličeje u státních příslušníků třetí země a můžete prosím vysvětlit svůj postoj v této oblasti. Byli bychom vás, vám velmi vděční. Teď, co se týče zpracování údajů, tak to podporujeme, protože se to zdá být pozitivním krokem. Především co se týče informace státním příslušníkům třetích zemí, že jejich informace můžou být předány. A nezdílet tedy informace u státních příslušníků třetích osob, které požádaly o mezinárodní ochranu. A následně v neposlední řadě politické prohlášení. Mám za to, že jsme se dostali do stavu, kdy je potřeba, aby členské státy naplňovaly rozhodnutí o návratech vydaná jinými členskými státy, ale je otázka, jestli členské státy a komise budou přistupovat stejně i k pozitivním rozhodnutím, tedy o azylu. Já vím, že se to netýká přímo této oblasti, ale přesto si myslím, že to je aktuální otázka, která vyplývá z tohoto návrhu Evropské komise. Takže děkuji oběma zpravodajům a budeme se pochopitelně těšit na další spolupráci. Děkuji. Také děkuji a nyní žádám Depriza Alde, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem si myslel, že tady bude jiná frakce přede mnou ještě, ale já chci eh, začít tedy zprávami pana Koleja. Samozřejmě my podporujeme tu obecnou orientaci návrhu komise, posílení efektivity SIS. Nicméně také podpoříme hodně pozměňovacích návrhů zpravodaje, především souhlasíme s těmi obavami, které se týkají povinnosti členských států mít k dispozici národní kopie a dáváme přednost té alternativě, to znamená posílit infrastrukturu federálního systému. Za druhé, také podporujeme změny zpravodaje s cílem zlepšit návrh komise, co se týče přístupu agentur Unie. Za třetí, Podporujeme také návrhy zpravodaje, jehož cílem je garantovat, aby nový SIS nabyl účinnosti co nejrychleji, začal být operativní. A za čtvrté, podporujeme také všechny pozměňovací návrhy zpravodaje, které mají za cíl to, aby zde byl soulad mezi návrhy na nové požadavky právního rámce Unie v oblasti ochrany údajů. Za páté, také podporujeme návrh, kterého cílem je zrušit možnost, eh, kterou budou mít členské státy neprovádět mm, kontroly mm, vyšetřování a nahradit ty takzvanými diskrétními eh, kontrolami, protože zatím ty národní registry ještě k tomu nejsou uspůsobeny. Za šesté, Podporujeme také návrh zpravodaje, jehož cílem je, že v rámci výměny informací spojených se teroristickými činy lhůta reakce bude okamžitá a ne 12 hodin, jako je to příklad. A poslední události nám ukázaly, že jakékoliv skluzy ve výměně informací mohou mít katastrofální důsledky. A teď pár poznámek. Dovolte ještě. Souhlasíme s myšlenkou zpravodaje zharmonizovat více Eh, eh, zavedení eh, to těch hlášení o osobách, které byly odsouzeny za závažný trestný čin trestem odnětí svobody. A nicméně máme za to, že když zde se navrhuje zákaz vstupu pro odsouzení na jeden rok, tak takže to by znamenalo, že některé státy by Eh, tedy se podle toho mm, začali chovat. A poslední návrh pana Koja. Souhlasíme s návrhem, jehož cílem je zavést eh, hlášení osobách eh, dět, o tedy hledaných nezletilých migrantech. Také si klademe otázku, zda bychom tam nemohli zavést novou kategorii uvádění hlášení o osobách v SIS, která by se týkala čistě nezletilých osob, dětí a potom žen, kde je riziko, že by mohli eh, eh, mm, být eh, mm, nuceny do sňatků či do ženské obřízky, pokud by byly vráceny domů, tedy kdyby zde bylo riziko z jednoho či druhého důvodu, tak potom si myslím, že to by také mělo být v systému SIS uvedeno, jinak mm, podporujeme vše. Teď pokud jde o zprávu pana Lenarce, Lenarce já si o ní myslím vše nejlepší, ale nicméně mám pár připomínek. Jsem, eh, tedy eh, zcela souhlasím s těmi, kteří vyjádřili výhrady týkající se zmínky eh, z obligatorního uchovávání informace o návratech po dobu pěti let v SIS. No, a to ze dvou důvodů. Za prvé, jakmile, když někdo byl navrácen, tak přece již není delikventem, můžeme ho takto eh, nazvat. A za druhé, informace týkající se faktu, že opustil území, zůstane pět let v Eurodaku. Eh, to jsme naplánovali během hlasování nedávno. A kromě toho brzy budeme mít systém ETIAS, to znamená předběžné povolení vrátit se na území EU a ETIAS bude propojen s Eurodakem. To znamená, že když někdo, kdo byl předmětem nějakého vyhoštění, takové opatření, tak ETIAS to bude vědět okamžitě. Vítám, vítáme návrh zpravodaje, jehož cílem je, že jakmile osoba byla zadržována až do doby přesunu, tak ta osoba musí tam být nahlášena v systému, uvedena, to je jasné, to je dobré. A zpravodaj navrhuje také neumožnit zavedení, mm, za, u, uvést tedy pouze ty e, e, e, digitální tedy otisky, ne otisky prstů. Já myslím, že to je, tady musíme jít dále, protože ty systémy se budou technologicky vyvíjet a budou interoperabilní do budoucna. Také podporuji i návrhy zpravodaje s cílem posílit záruky při výměně informací, doplňkových informací se třetími zeměmi, tak jak jsme to teď třeba udělali s Eurodakem. A zpravodaj navrhuje, abychom zavedli povinnost eh, eh, otisku prstů, prstů nebo fotografie v případě, když jsou k dispozici. To zcela podporuji a já vím, že i v tom smyslu jsme několikrát toto požadovali, takže kolegové, pane předsedo, to je gro našich úvah, které se týkají těchto dvou zpráv, které jsou mimochodem výborné. Děkuji. Děkuji Stínovým za všechny detailní připomínky. A teď se obracím na pana Koje a pana Lenárse, zda chtějí to uzavřít, prosím další stínoví tady nejsou. Velice stručně k některým bodům, které zazněly, pokud jde o to, proč eh, radši máme otisky prstů než eh, fotografie. Eh, v tom návrhu nebyla žádná povinnost ani jednoho, ani druhého. A takže, mm, ale kvůli identifikace, kvůli trasabilitě je třeba aspoň tam mít jedno nebo druhé, mít tam otisky prstů, já myslím, že hlavně pro ty otisky prstů, protože ty stejně jsou pořizovány u všech těch lidí, tedy nemí to jako povinné, buď v tom eh, hlášení, nebo by tam měly být, my dáváme ale přednost eh, otiskům prstům, tedy pro tu identifikaci. A teď pokud jde o to, co, jaké je to eh, pravomocné rozhodnutí na, o návratu, to je otázka definice protože ne veškeré opravné prostředky mají odkladný účinek. Kdy třeba někdo má právo zůstat, než tedy je vyřešen opravný prostředek jeho odvolání, a, mm, nebo ne, takže to je třeba také uvést v šengenském systému. Pokud jde o těch pět let uchovávání těchto údajů, já souhlasím s Gerardem samozřejmě tak jak jsme to udělali u Eurodaku, tak ta data budou k dispozici. Ano, je třeba ale zajistit, že informace, které se budou poskytovat, jsou k dispozici v databázi a že SIS bude interoperabilní s ostatními databázemi, aby se s ním dalo pracovat, ale jak samozřejmě s tím, co bylo řečeno, můžeme souhlasit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům za otázky a příspěvky my eh, jsme již se sešli třikrát se stínovými a já se budu těšit na spolupráci. Na těch třech schůzích eh, jsme eh, i měli přítomnou komisi a zde také chci poděkovat Zuzaně především a komisi, tedy chci poděkovat za spolupráci a jejich příspěvky. Samozřejmě bezpečnost je prioritou pro nás, pro všechny a já jsem přesvědčen, že Všichni souhlasíme s tím, že SIS je důležitý systém pro bezpečnost našich občanů a proto opakuji, že si myslím, že ale e, e, musíme bojovat za to, aby došlo k politické dohodě do konce roku a budeme se o to snažit, protože tady čas je důležitý. Děkuji, Carlosi. Ano, deadline je 5. září, 16 eh, hodin pro pozměňovací návrhy, takže děkuji spravodajům, eh, stínovým, komisi a předsednictví. Děkuji, že jste dnes přišli také. Kolegové, nyní můžeme tedy držet tempo, je to dlouhá schůze, ano, a teď můžeme přejít k bodu 9, což je eh, prezentace komise o mandátu Frontex. Takže po intenzivní legislativní práci v minulém roce Eh, tak všichni teď netrpělivě čekají na to, aby agentura byla eh, funkce schopná. Proto se obracím na komisi, aby nám představila třetí eh, zprávu komise, tedy o Evropské pověřeční a pobřežní stráži a poté dostalo slovo členové výboru, kteří si budou psát. Přát, tak nejprve komise, Simon Morty, myslím, že to je. Okay, colleagues, Kolegové, prosím, teď jsme připraveni na prezentaci komise o operativnosti Evropské pohraniční stráže. Dobré odpoledne. Děkuji za tuto možnost mm, zde poskytnout stručnou prezentaci, eh, jak to vypadá s operativností eh, této stráže. Jak víte, my jsme předložili třetí a čtvrtou zprávu, kdy jsme v podstatě udělali takovou inventuru, jak jsme na to, to bylo 7. května a 15. Mm, mm, června, takže tentokrát to bude stručné. Mm, my tady se snažíme objasnit, co se stalo od začátku března 2017, kdy byla připravena ta původní první zpráva. Ještě bych mohl vzdát hold zde eh, pracovníkům agentury, protože skutečně ty udělali obrovskou práci pro to, aby fond Frontex se stal skutečnou agenturou Evropské pohraniční stráže. A mm, protože o tom zákonodárný orgán rozhodl nedávno, že tedy se budou transformovat v agenturu. A také to neznamená, že všechno je tam perfektní. A tyto dvě zprávy ukazují obecně na to, že eh, nám jde o e, kontinuální e, rozšiřování činnosti těchto stráže. Ano, k tomu dochází, ale jsou tam určité oblasti, kde je třeba vyvinout ještě další úsilí. Především členské státy musí vyvinout úsilí a potom ještě jsou zde oblasti, které třeba politicky řešit a mm, agentura nyní dnes vlastně teď poskytuje operativní podporu v terénu členským státům na hranicích a nyní máme 1600 eh, příslušníků a dalších pracovníků, kteří jsou nasazeni v terénu na území členských států EU v různých eh, sekcích, úsecích externí hranice. Skutečně to je číslo, které nás dělá dojem, ale jsou tam ještě určité mezery které by se měly vyřešit, kde členské státy by měly být aktivnější. Když se podívám na, eh, tady z důvodu stručnosti, tak ty eh, oblasti, které byly definovány jako prioritní eh, na radě v Dubnu, takže o co tady jde, jaké nedostatky. Já si nemyslím, ještě zde není, nemají, pořád ještě ta schopnost té rychlé reakce není tak, jak bychom si přáli, jestli Eh, dost nedostatek, pokud, nedostatek, pokud jde o vybavení eh, pro tuto eh, jednotky rychlé reakce a přispívají do toho pouze některé státy, 14 států, třeba jaký materiál by potřebovali, například prostě ta pravidla, ty lodě při pobřeží, ty jsou nutné protože to, když chceme pokryt tu oblast, tak to je potřebné. Potom, pokud jde o rychlou reakci opět, tak tady máme takový malý problém, ale docela velký, důležitý, protože když jsme rozhodli o této legislativě, tak to bylo jasné. 1500 Eh, eh, skutečně eh, designovaných příslušníků, které v době krize, krize je možné nasadit. Ale teď pouze devět států nahlásilo ty kandidáty, ty designované příslušníky a je, potom je to problém, když je třeba mobilizovat. Je třeba, aby to skutečně byly identifikované osoby, o kterých se přesně ví, kteří to budou. A, takže zatím je to pouze takové vágní. Tak tady Eh, my jsme jasně řekli členským státům, takhle to ale zákondárce nemyslel, ty chtěli, aby to bylo skutečně jmenovitě nahlášeno, takže se je třeba zúrazňovat ministrům, jak je to důležité eh, skutečně mít designované konkrétní osoby s konkrétními životopisy, profily, aby byly vyškoleny ty osoby pro ten úkol, který se bude požadovat od nich. Agentura také hodně pracuje na Eh, hodnocení zranitelných míst, to je zhodnocení situace v členských státech a nyní pracuje na tom, že eh, připravuje doporučení. Eh, do, teď navrhli konkrétní člen, opatření 20 státům, kde se řeší ty identifikované slabiny a další krok bude, že se přejde z teorie do reálného eh, života, budou se provádět různá simulační cvičení a to se bude týkat v první fázi šesti států, tak abychom byli schopnější, by ty dovednosti zde byly, abychom mohli řešit potenciální problémy. A také tam říkáme, v některých oblastech, kde ty agentury Eh, posílili svůj mandát, tak mají přece potenciál dělat více a více pomáhat podporovat členským státům. Že eh, vy jste byl, eh, pane předsedo, vy jste byl na radě ministrů, když se diskutovala o návratech a tam jsme hovořili tam se výkonným ředitelem agentury, který je, řekl, že agentura více jim může pomáhat v těchto operacích návratů A teď už vidíme určité pozitivní výsledky Máme zde celý počet e, osob, které byly takto vráceny díky e, příslušníkům této stráže. A to je pozitivní vývoj, ale e, lze to ještě navýšit. A také pro vás, pro parlament, důležitá byla revize strategie základních práv agentury. To teď probíhá, tato revize je v běhu, probíhají konzultace s Fórem pro lidská práva, základní práva, a které formuje určitá doporučení. Takový příklad skutečně tam zdůrazňuje význam eh, osob, nezletilých osob bez doprovodu a že je třeba, aby agentura se zaměřila především na ochranu dítěte a další oblast, která je důležitá pro agenturu, je mechanismus eh, podávání stížností kdy agentura tedy se snaží dělat osvětu, co dělat, když si někdo chce stěžovat, kam a podobně. A potom mezinárodní spolupráce, to velice stručním, protože další bod se týká vyjednávání se Srbskem, takže jenom vám chci říct, že máme také mandát vyjednávat s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonie, ale ta vyjednávání ještě nezačala, protože tam se teď měnila vláda, a teď se reformuje. Nedávno také jsme i představili návrh rady, který se týká vyjednavacího mandátu s Albánií, Bosnou, Hercegovinou a Černou horou. Agentura také plánuje, že v létě mm, poskytne eh, styčné důstojníky do Nigeru. To je důležité, protože pro tu středomorskou trasu. A poslední bod jedna z myšlenek, o které teď se hovoří v poslední zprávě, bylo vytvořit strategický proces pro větší oper, operativnost eh, té koncepce eh, integrovaného řízení hranic. Detaily jsme dostali 29. června a my chceme do toho mm, více zapojovat Evropský parlament který pomůže vytvořit to strategii na politické úrovni a zároveň bych řekl, že si myslím, že eh, plnohodnotná operativnost agent této agentury je důležitou prioritou, politickou prioritou komise a to je jeden z důvod, proč eh, my díky těm eh, zprávám, které připravujeme v krátkých termínech, tak se snažíme tlačit na členské státy, aby plnili to, co jim zákonodárce stanovil a budeme to velice pečlivě sledovat a především vidíme, že ty výsledky, první výsledky, které k nám chodí od zaměstnanců agentury, jsou velice slibné. Děkuji. A, a, e, a takže nejprve, e, takže chce někdo slovo? Prosím, Birgit. Birgit Sipl. Thank you very much, Chair, and thanks for this uh, short... Děkuji předsedu a děkuji také za informace. Já bych se chtěla soustředit na některé konkrétní otázky. Zmínil jste nedostatek podpory od členských států. A podpory, o které bylo rozhodnuto eh, v rámci směrnice o Evropské pohraniční a pobřežní stráži. Jsou nějaké jasné názory na to, kdy dosáhneme bodu, kdy veškerá eh, technická podpora, stejně tak jako eh, podpora eh, prostřednictvím pohraničníků, zmínil jste to číslo 1500. Víte, kdy toho bude dosaženo? Hovořil jste také o podpoře, pokud jde o navracení. Můžete nám dát nějaké příklady toho, jak v praxi tato podpora vypadá. Je to jenom organizace nebo je to nějaká praktická podpora, tak abychom si to dokázali představit. Rovněž jste zmínil skutečnost, že počet e, návratů roste. Z vašeho pohledu roste, protože v minulosti členské státy se na to příliš nesoustředily, anebo jde o to, že země původu jsou více připravené eh, brát lidi zpět, anebo eh, jsou zde některé další, další aspekty, které ovlivňují to, že eh, navracení je nyní častější. Pan Kosta. A děkuji za vaši zprávu. Já mám dvě otázky. A Mm, za prvé spolupráce s líbejskou pobřežní stráží. Líbie není fungující stát, za státem jednají často v podstatě ilegální skupiny. Je možné spolehnout se na to, když eh, hovoříte s libijskými úřady, že budou zohledňovat lidská práva, anebo co se stane s těmi eh, uprchlíky, s těmi migranti, migranty, kteří tam jsou zadrženi a dostanou se do detenčních eh, center, kde žijí v naprosto nevhodných podmínkách. Můžete nám to vysvětlit, jak probíhá spolupráce s libijskými úřady. A další bod. Evropská unie nasazuje úředníky a také e, na hranici mezi Líbí a Nigerem. První zprávy poukazují na to, že tam, kde je uzavřená hranice, se snaží uprchlíci e, tyto uzavírky obcházet a že dochází k tomu, že lidé umírají v poušti žízní. A je to skutečně správné, že tato hranice je e, uzavřena tak, aby e, více uprchlíků muselo umírat v poušti žízní? Někdo další se hlásí o slovo? Nikoli? E, ještě malen? Já jsem nevěděl, že eh, si poslouchala. Děkuji. Francouzština. Už? No, to je Francouzština? Já tam nic neslyším v Už funguje. Já tam nic neslyším normálně na tom francouzském kanálu. Okay. Už to funguje. to, máš. Funguje to dobře. Já jsem byla na hranici, jde o bulharskou hranici. A já jsem byla svědkem policejního násilí. Já jsem si myslela, že to bude fungovat. Do francouzštiny. Okay, let's try, let's try some English. Uh, so just to uh, say then, so one and a half year ago... Dobrá, budu hovořit anglicky. Eh, já jsem eh, byla v Líbii a byla jsem svědkem toho, že tam docházelo skutečně k násilí eh, vůči uprchlíkům a migrantům. Je ne sais pas quoi faire. En français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 je problém se samotnými mikrofony, takže nejde o tlumočení jako takové, ale o tlumočnické zařízení. Já stejně pak nevím, co s tím mám dělat. V každém případě to není na tobě, to je na technicích. Od poloviny zasedání máme technický problém. Tak to mám říct francouzsky nebo jak? Je to důležitá věc týkající se, tak možná anglicky. Ať to máme za sebou. Dobrá, tak já nebudu začínat od samého začátku. Jde mě o to, že máme pořád tady tyto zprávy. Otázka je, co dělá tato pohraniční a pobřežní stráž s šetřením těchto situací a jak to bude vypadat se společnými operacemi. I když tam to možná budou národní týmy, které si budou týkat ty zprávy, tak by mě zajímalo, co jste se dozvěděli při těch vyšetřování. Okay, many thanks. If I start with the question of uh, Frau Sippel, in fact, your two questions. Um, let me start first of all. Já začnu s členskými státy. My tlačíme na tuto otázku, aby jmenovaní úředníci byli součástí té rezervy pro rychlé nasazení ze dvou důvodů. Když jsme přijali toto nařízení, tak to bylo velice důležité pro vás. Vy jste to chtěli, vy jste to vyžádali, bylo to v poslední fázi vyjednávání a to z toho důvodu, že když se o tom jednalo, tak jste zcela jasně řekli, že záměrem Evropského parlamentu bylo zajistit, aby ta rezerva osob pro rychlé nasazení nebyla hypotetickou možností, ale aby tito lidé byli skutečně na rezervě k dispozici, aby mohli být skoro okamžitě mobilizováni. Takže to bylo důležité. Během posledních zasedání té agentury, respektive jeho řízení, jsme o tom hovořili a vzhledem k tomu, jak důležitá otázka to je, mělo by to být přeneseno na politickou úroveň, takže Evropská komise ministrům posílá dopis, eh, ve kterém si trvá na této záležitosti, jinak asi budeme muset eh, najít nějaké jiné nástroje, které nám smlouva v této oblasti dává. Um, je to důležitá otázka. Nejde eh, jenom o ta jména, ale jde také o to zajistit, aby ty, ti eh, lidé, kteří jsou eh, dezignováni, byli odpovídajícím způsobem vyškoleni a zároveň, aby měli odpovídající profil, tak abychom zajistili, že skutečně budeme mít jednotku rychlé reakce, která bude správně fungovat. Pokud jde o navracení, myslím, že eh, je oprávněné eh, požádat o detailní informace. Když se podíváme na to, co se eh, stalo v letošním roce do června, agentura podporovala 144 jednotlivých operací navracení. Co to znamená? Že téměř 7 tisíc nelegálních imigrantů přesně 6799 eh, nelegálních imigrantů se vrátilo do svých zemí. Eh, to je eh, nárůst o 157 oproti minulému roku. Proč tomu tak je? Jde o to, že je zde neustálý tlak z naší strany, především tlak na země základního Balkánu. Tlačili jsme na tyto země, aby brali zpět lidi, jejichž žádosti ehm, o pobyt v EU byly odmítnut. Takže jednalo se o 144 eh, operací na vracení. Většina z nich bylo na západní Balkán. A zároveň, co agentura dělá, eh, to může vysvětlit navracení do eh, dalších zemí soustředíme se na aktivity před navrácením. Například se jedná o organizaci letů, o snahu o dobrovolné navlacení a zároveň agentura více spolupracuje s třetími zeměmi. To je také klíčová věc. A zároveň proběhly některé operace navracení a komerčními loděmi. Většina eh, toho navracení do posud proběhla prostřednictvím čártrových letů, nicméně komise nyní vypracovává pilotní projekt ve spolupráci s komerčními eh, dopravci. To by mělo zjednodušit navracení do dalších zemí než zemí západního Balkánu. Takže to je současná situace. Je to něco, eh, na čem budeme v nadcházejících měsících muset muset ještě dále pracovat, tak abychom usnadnili navracení do třetích zemí a samozřejmě, eh, aby vždy eh, byly, byla respektována lidská práva eh, jednotlivců. A pokud jde k tomu, co se ptal pan Köster, já si myslím, že to je otázka, a o které s vámi budu hovořit, myslím, ve středu. A Jde o spolupráci mezi Frontexem a libijskou pobřežní stráží. Ta spolupráce je omezená, ale budeme o tom více hovořit ve středu. Teď bych možná zdůraznil dvě věci, které jsou, myslím, důležité. A my organizujeme školení pro libijskou pobřežní, pobřežní arbitráž. Zároveň UNHCR organizuje školení pro tuto pobřežní stráž, pokud jde o respektování lidských práv. Pokud jde o to, co se děje s lidmi, kteří eh, se do Libie dostanou, komise poskytuje financování pro IOM a UNHCR, tak aby mohli být aktivní na místě, aby podporovali ehm, znovu usídlení eh, lidí, eh, kteří se eh, nedostanou do Evropské unie. Zároveň my vyzýváme členské státy, aby podporovaly tyto aktivity znovu usídlení. Zároveň IOM se snaží posílit dobrovolné navracení. A v poslední době se celá řada lidí rozhoduje dobrovolně se navrátit eh, z Libie do eh, zemí svého původu. A spolupracujeme se eh, s ministry zahraničí, například z Mali a s dalšími. Samozřejmě to znovunovracení není jednoduché, ale je součástí integrovaného přístupu. Pokud jde o hranici mezi Nigerem a Libií, a já eh, jsem neměl na mysli to, že by eh, naše eh, pohraniční stráž hlídala tuto hranici. Máme zde spíše kontaktního úředníka v rámci Frontexu, který je v kontaktu s se správci této hranice. Snažíme se zde koordinovat práci na této hranici. A minulý týden eh, jsme eh, eh, zahájili aktivitu, která má za cíl řešit právě situaci na této hranici. Snažíme se zde podporovat také dobrovolné navracení uprchlíků. Vidíme, že je zde určitý dopad na počet migrantů z Nigeru do Líbie. Eh, počet klesl ze 70 tisíc na 11 500 eh, měsíčně. Zároveň se snažíme o to, aby eh, lidé měli menší zájem o pašování uprchlíků. Dále, pokud jde o násilnosti na bulharské hranici, já jsem byl před dvěma týdny v Sofii a setkal jsem se tam s e, zástupci e, premiéra a také se zástupci ministra vnitra. Hovořil jsem o tomto problému a oni mě ujistili, že e, ty zprávy o násilnostech ze strany milicí nyní byly vyřešeny Eh, zároveň eh, byla zahájena interní šetření, eh, tak aby lidé zodpovědní za takovéto násilnosti byli potrestáni. Pokud byste o tom měli více informací, samozřejmě o ně v každém případě budeme mít zájem. A ještě nějaké další otázky? Děkuji, předsedo. Eh, je to jenom takové politické prohlášení, ale máme ještě trochu času. Já bych chtěla něco doplnit. Pokud eh, členské státy by dodaly to, co mají dodat eh, Frontexu, byli bychom někde jinde. Je to důležité nejenom pro krátkodobý výhled, je to důležitý, eh, důležité nejenom eh, pro ty týmy pohraničníků, ale je to i obecná otázka. Proč my zde v parlamentu a společně s radou eh, rozhodujeme o různých věcech a poté členské státy rady se prostě rozhodnou, že tu legislativu nebudou respektovat. Kdybych já to udělala jako občanka, potom by reakce, potom by sankce přišly velice rychle. Není na vás, abyste odpověděl na tuto otázku, ale já si myslím, že je to otázka principu. Už jsem unavená tím, že eh, zde zpracováváme celou řadu směrnic eh, v parlamentu, celá řada z nich je velice důležitá, ale pokud ty směrnice eh, poté nikdo neimplementuje, nevím, jaký to má smysl. Nevím, jestli vy nám můžete poskytnout nějaké řešení. Ale možná ještě jedna poslední konkrétní otázka. Vy jste velice opatrně řekl, že eh, rada jako celek a členské státy aby mohly eh, přemýšlet o nějakých reakcích vyplývajících, se ze, vyplývajících ze smlouvy. Eh, možná máte na mysli eh, postup pro porušení smlouvy, ale myslím si, že nakonec zaplacení peněz, zaplacení poplatků eh, nevyřeší problém, protože to zkrátka není ta věc, o kterou by zde šlo. Ale jak jsem řekla, mám ještě trochu času a měla jsem potřebu jenom vyjádřit tento svůj politický názor. Vy ještě máte připomínku? A budu stručná, mám velice konkrétní otázku. Pokud jde o e, znovu usidlování, vy jste hovořil o tom, že podnikáte kroty, e, kdo e, bude navrhovat lidi z Líbie pro znovu usídlení, protože já ve svých podkladech nemám žádné údaje k tomu. Bude to UNHCR nebo to bude někdo jiný? Kdo? bude navrhovat eh, ty osoby. A ještě Sofie se chtěla vyjádřit. Jenom eh, rychlá reakce k tomu, co řekla Birgit. Já s ní naprosto souhlasím, ale možná bychom si sami eh, jako Evropský parlament měli položit otázku, proč celou řadu let zkrátka jenom dáváme razítka na návrhy Rady a komise i když eh, víme, že eh, systematicky není žádné hodnocení dopadu, že ve chvíli, kdy je to schváleno, systematicky to není implementováno, eh, systematicky členské státy neplní své úkoly, systematicky členské státy nedodržují standardy, které byly schváleny. A to neplatí jenom pro Libe, i pro celou řadu dalších výborů. Oni řeknou, skákejte a my skáčeme, jak oni pískají. Znovu a znovu se to objevuje. Ehm, za chvíli zde zase bude někdo jiný a bude nám říkat, členské státy nesplnily to, co slíbily a potom my se rozčílíme, ale je to pořád jen to samé dokola. Myslím, že už bychom to měli přestat dělat. Pokud členské státy nechtějí Evropskou unii, unii, pokud nechtějí evropskou legislativu, evropskou spolupráci, ať nám to řeknou. Ale měli bychom zkrátka přestat hrát tuhle jejich hru. Ještě někdo další zahlásí o slovo? Pokud jde eh, k znovu usidlování, já nejsem expert na toto téma, ale pokud vím, bude to UNHCR, kdo bude vybírat osoby a kdo se bude snažit o organizaci znovu usidlování. Já jsem byl v v nedávné době v Ženevě a pochopil jsem, že eh, dochází k přípravě těchto kroků společně s UNHCR. Otázka je, jestli v tuto chvíli UNHCR je eh, připravená to dělat, eh, protože víme, že je tam problematická bezpečnostní situace, ale myslím, že by to v budoucnu mělo dělat UNHCR. Já nebudu zacházet do dalších detailů, ale Eh, my jsme si vědomi toho, že eh, komise je strážkyní smluv a my jsme v posledních měsících eh, rozhodně uvažovali o tom, že budeme dělat konkrétní kroky ve chvíli, kdy dochází k porušování smluv. Podívejme se na asilové právo v Maďarsku a na to, že členské státy nedodržují pravidla relokace, to, co bylo dohodnuto. Abych byl upřímný, myslím si, že některé členské státy na odborné úrovni eh, v podstatě eh, nepochopili to, co bylo pro parlament velice důležité při vyjednávání, a to, že nešlo jenom o eh, hypotetické, hypotetický seznam lidí, a těch Mm, strážníků, kterých má být 1500, že šlo zkrátka o to, aby zde byla skutečná možnost rychlé reakce. A myslím si, že další krok by byl vyslat na politické úrovni signál směrem k ministrům a upozornit ministry na to, že když tato legislativa byla schválena, a parlament chtěl skutečně seznam konkrétních jmen a to by mohlo pomoci. Děkuji. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A e, to je dohoda o statusu. A nasazení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže v Srbsku. A bude to neveřejná schůze. A prosím, mohou zde zůstat a poradci skupiny Libé, poslanci, asistenti koordinátorů a, a byra, e, zpravodaji, stínoví zpravodaji, e, zástupci e, kabinetu předsedy a kabinetu generálního tajemníka, zaměstnanci sekretariátu Libé, právní služba a zástupci no, občanských práv a ústavních e, záležitostí. E, ti všichni mohou zůstat e, zde, ostatní prosím odejděte, chvilku počkáme.